liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir beginnen. Vážení kolegové, vážené kolegyně, začneme. Vítám vás dnes ráno. Máme několik bodů na pořadu jednání. Začneme s zprávou kolegy Sosy Wagnera k prioritám energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období. Včera jsme k tomu měli zajímavé slyšení. Nejdříve předám slovo panu kolegovi Soso Wagnerovi, aby nás uvedl do diskuse. Děkuji vám, dobrý den všem. Je zbytečné dodávat, že Tato zpráva, kterou máme právě v rukou, je eh, tak eh, důležitá. Bylo rozhodnuto, že tato, tento výbor se bude zabývat tímto tématem a nyní víme, že dochází k mnoha neštěstím. Například dochází k velkým neštěstím v Japonsku a proto je to téma ještě důležitější než kdykoliv dříve. Ocitáme se v situaci, kdy Evropa musí být schopna reagovat na takováto neštěstí. Musíme být schopni reagovat e, i na to neštěstí, k němuž dochází teď v Japonsku a e, musí to být také jasná a účinná odpověď. Tato e, zpráva byla tedy sepsána, je přeložena a jak vidíte, nezabývá se úplně všemi energetickými problémy, které mohou nastat. Zaměřoval jsem se na některé eh, konkrétní eh, typologie eh, problematik, ale nemohli jsem psát úplně o všem. Nám v výboru šlo o to, abychom definovali priority pro energetickou infrastrukturu a o tom tedy celá ta zpráva je. Cílem této zprávy není probrat veškeré aspekty energetiky v Evropě. Spíše se tedy zaměřuji na aspekty související s budováním provázané energetické sítě v Evropě. A proto jsem tedy vědomě ponechal stranou některé aspekty jako je například energetický košík, energetický eh, mix, to závisí na členských státech. Eh, ty mm, se musí tímto zabývat. Já proti regulaci nic eh, nemám, ale jsou tu určité aspekty, ve kterých můžeme jednat a ve kterých zase méně, takže podle toho jsem se řídil. Tato zpráva se tedy zaměřuje na, moderna, na modernizaci a Eh, aktualizaci energetické infrastruktury, abychom eh, eh, umožnili nebo usnadnili větší využívání obnovitelných zdrojů, energetickou účinnost, bezpečnost energetických dodávek a zejména jsem se zaměřil na situaci v členských státech, které závisejí na jediném dodavateli my eh, se snažíme eh, se vypořádat s takovýmto druhem energetických eh, ostrovů. Ehm, síť musí být sestavena z různých propojení mezi členskými státy. a Musíme být solidární mezi sebou, což je jasné i na základě smlouvy Eh, tato eh, zpráva zdůrazňuje potřebu, že je třeba konzistentně eh, aplikovat veškerou legislativu, kterou máme. Pokaždé, když píšeme zprávu, zapomíná se že už máme obrovské množství legislativy a pro nás je důležité, aby veškerá evropská legislativa, která už byla prodiskutována a přijata v jednotlivých institucích, teď mám na mysli e, zejména třetí energetický e, balíček a další e, legislativu, tak všechny tyto legislativní akty musí být konzistentně prováděny. A také je zásadní, a to je také napsáno v té mé zprávě nebo tedy návrhu zprávy, Důležité je, aby zde byla konzistentnost mezi cíly energetické politiky, klimatickou politikou, nebo politikou zaměřenou na boj proti změnám klimatu a dalšími cíly eh, Evropské unie, eh, které jsou vyjádřeny v jednotlivých eh, aktech. Například je to souvislost s dopravou a komunikacemi. Eh, všechny tyto snahy musí být vzájemně provázány, musíme mít konzistentní eh, pohled eh, na celou tuto problematiku. A také se zaměřují na energetické úspory a účinnost. My jako evropský kontinent jsme silně závislí na externích dodávkách klíčovou myšlenkou tedy je, abychom na jedné straně měli účinnost a na druhé taky um, úspornost. Potřebujeme obě dvě tyto politiky, na, eh, podle kterých můžeme uspůsobovat eh, využívání energie tak, jak ji požadují naši, naši občané. To všechno samozřejmě bude mít dopad na eh, to, co doporučíme jako investici do infrastruktur. Eh, z toho mm, se nám vytvoří určitý model eh, poptávky a je třeba zjistit, kolik energie potřebujeme a podle toho uspůsobit dodávky a infrastrukturu. Také se zaměřují na tzv. chytré e, sítě a na jejich další rozvoj. E, toto téma bylo často zmiňováno na včerejším slyšení. A já si myslím, že e, tato zpráva poměrně rozsáhle pokrývá téma, o němž hovořilo mnoho našich včerejších hostů. Otázka rozvoje chytrých sítí nás vede také k myšlence chytrých nebo inteligentních měst. Ehm. Nemělo by se zapomínat na to, že energetická politika je politikou, která ehm, závisí na rozhodnutí mnoha politických hráčů. Máme zde členské státy, to si musíme vždycky pamatovat, ale také jsou zde regiony a také místní zpráva, takže eh, politika energetických úspor prostě mm, nemůže fungovat, nemůže ani existovat, pokud pokud eh, eh, městské zprávy a zprávy na dalších úrovních nebudou nebudou vést eh, kampaň eh, za to, že zapotřebí šetřit energii. A je třeba, aby aktivně implementovali takovéto politiky. Pak je tu eh, politika dopravní, politika komunikační, která se také provádí na úrovni města obcí. A já jsem se chtěl Eh, tedy zmínit o těchto inteligentních městech nebo chytrých městech proto, abych poukázal na to, že zapotřebí do celé činnosti začlenit i eh, místní zprávu. Eh, Jedná se o poněkud decentralizované řízení energetické infrastruktury. V původním modelu uvažujeme o centralizovaném modelu ohledně tedy například produkce elektrické energie, je to nezbytné z jasných důvodů. Nicméně další řízení a další zpráva energetické politiky je decentralizovaná. Takovýto scénář musíme jasně ukázat. A z toho plyne, že inteligentní sítě jsou provázané s inteligentními městy, jak už jsem se o tom zmínil. E, proto tedy e, je třeba tímto způsobem e, implementovat energetickou politiku, jak jsem uvedl. Kolegové si určitě v bodu 24-25 všimnou celé řady kritérií, která jsem zde uvedl v této zprávě. Hovořil jsem o tom, že je zapotřebí vybrat ty eh, nejvýznamnější eh, projekty. Nebudu teď procházet úplně eh, všechny, všechna tato kritéria. Myslím, že je to velice mm, jasně vyjádřeno už návrhu zprávy. Ale chtěl bych jen mm, podotknout, že se jedná o velice citlivou a důležitou část této zprávy. pokud kolegové si budou přát eh, nějak eh, modifikovat tento seznam kritérií, budou o tom eh, velice bedlivě uvažovat. Například se jedná o ty projekty v evropském zájmu nebo, nebo přínos k ukončení energetických ostrovů, využití obnovitelných zdrojů energie to jsou všechno mm, kritéria, která jsou velice důležitá pro tuto zprávu. No, myslím, že už jsem to objasňoval eh, dostatečně. A teď bych chtěl eh, požádat kolegy, aby mě pomohli tedy dopracovat eh, a dokončit tuto zprávu, co se týče tedy dalšího postupu. Včera zde byli dva experti, kteří hovořili mm, o těchto tématech a opět mě velice těšilo, že to, co e, říkali už, je z velké části zmíněno i v mé e, zprávě. A myšlenka spočívá v tom, že celý tento postup budeme chtít učinit co možná nejflexibilnější, mít tedy mm, flexibilní postup, kterým se bude postupovat, eh, pro to, aby všechno trvalo co možná nejkratší dobu, tak aby bylo takové to jednotné okénko, eh, na, eh, ke kterému se budou moci obracet všichni, kdo budou potřebovat nějaké povolení, všichni aktéři. Je zapotřebí mít úplně jasnou představu o všem, co souvisí s projektem, jakmile projekt se zahajuje a lidé mají právo se o tom dozvědět, mají právo se dozvědět, eh, že tento projekt existuje a že je pro ně užitečný a zase lidé, kteří provádějí projekt, musí mít eh, také povědomí o tom, že občané e, za nimi stojí a že takovýto projekt podporují. E, je třeba, aby bylo jasné, že e, každý projekt má své oprávnění, že je dobře připraven a že může pokračovat dál, že je tedy správně a pečlivě připraven. Při slyšení eh, expertů se hovořilo také o finančních eh, aspektech. A já jsem to také zmiňoval ve zprávě. Důležité je eh, umožnit různé spojování, propojování projektů A myšlenka toho, že by zde existovala, eh, existoval nějaký orgán, který by dokázal stanovit cenu, eh, to je velice důležitá otázka, když se máme zabývat tedy finančními otázkami souvisejícími s těmito projekty. Subjekty, které eh, pracují v této oblasti, využívají veřejné prostředky a potřebují mít stabilní regulační rámec, aby věděli, co se bude dít v budoucnosti, aby měli stabilní prostředí. Jedná se tu o veřejné finanční prostředky, o veřejné zájmy a také o, o to, jak využít toto jako páku k tomu, aby byly k projektům přitaženy i e, soukromé finanční prostředky. Víme, co se v průběhu e, víkendu stalo e, v Japonsku. Je to, je to katastrofa biblických rozměrů. E, teď vidíme mnohem lépe, jak je tato zpráva důležitá. Je tedy důležité, abychom měli provázanou infrastrukturu, pokud chceme společnou energetickou politiku. To je cíl, eh, který se ukázal být eh, velice důležitý, nyní naprosto zásadní. Eh, kolegové, ocitáme se na historické křižovatce. Je to opravdu milník. A pro nás je nyní největší výzvou, abychom si vybrali správný směr a abychom se tím směrem řídili. Ještě jednou chci poděkovat všem eh, spolupracovníkům, eh, kteří přispěli od počátku práce na této zprávě všem eh, stínovým zpravodajům a všem, kdo mi přispěli k vypracování této zprávy. Děkuji za pozornost. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Pane kolego, 13 lidí se hlásí o slovo a v 10 musíme začít s dalším bodem na pořadu jednání, jinak to všechno nevyřídíme. Takže dvě minuty na každého. Jinak to nestihneme. Děkuji. Nejdříve stínový zpravodajové, první pan Karins. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji kolegové, děkuji také zpravodaji je zajímavé mít tuto diskuzi den předtím, než předložíme pozměňovací návrhy. Já budu mít celou řadu pozměňovacích návrhů, myslím, že nás bude více. Ale e, nejsou to pozměňovací návrhy, které by měnily ducha té zprávy, ale spíše jde o doladění některých aspektů. Jedna věc, kterou e, bych chtěl na tomto místě zmínit a kterou jsem si uvědomil také během včerejšího slyšení, kde celá řada z nás byla, je, že z odborníků, kteří hovořili, nikdo nehovořil o jednom problému, která je podle mého názoru zásadní, a to je společný trh. To by měl být cíl a to by měl být důvod, proč chce Evropa propojit e, své sítě. A tím by byla posílena hospodářská soutěž a bylo by to přínosné pro spotřebitele. Bylo by to také zajímavé pro soukromé společnosti, které by pak více investovaly do infrastruktury. Některé pozměňovací návrhy, které já předložím, se budou snažit jít právě tímto směrem. Já neříkám, že to ve zprávě není, ale myslím si, že bychom to měli ve zprávě více zdůraznit. Aby poté, ehm, až eh, se na to bude dívat komise, aby chápala, že toto je hlavní cíl celého tohoto projektu, až bude tady předkládat legislativní návrhy. Já nebudu hovořit déle. Eh, myslím, že eh, o dalších detailech budeme hovořit až po pozměňovacích návrzích. Děkuji. Paní Riara Maduel. Maduel. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, chtěla pogratulovat panu Sosa Wagner k jeho zprávě a k detailnímu úvodu. Moje politická skupina může v podstatě podpořit všechno, co navrhuje a také bych řekla, že souhlasím s tím, co řekl na začátku svého vystoupení. A to, čím se zpráva zabývá, je ještě důležitější, než bylo předtím, protože došlo k událostem v Japonsku. Já mám několik eh, připomínek a chtěl bych vám naznačit, eh, co se bude naše politická skupina snažit pozměnit. Asi nikdo nebude překvapen, když předložíme pozměňovací návrhy týkající se eh, závazku, tedy 10 kapacity a propojení. Tento cíl by měl být ekvivalentní s cíly do roku 2020, pokud jde o zvyšování účinnosti a obnovitelné zdroje. Dále, desetileté Desetiletý plán rozvoje je rozhodně dobrým způsobem, jak rozvíjet evropské sítě. Je to v evropském zájmu. Nicméně, poté, co se stalo v červnu minulého roku, a někteří hosté to včera zmínili eh, ve slyšení, je jasné, že eh, nemáme evropskou vizi. Možná by bylo dobré eh, dát komisi vůdčí úrohu. Pokud jde o tento desetiprocentní cíl, měla by dohlížet na dosažení tohoto desetiprocentního cíle a, měla by mít možnost zasahovat ve chvíli, kdy eh, členské státy nebudou eh, tohoto cíle se držet. A další důležitou otázkou je Eh, tržní mechanismus, eh, mechanismus financování. Jak asi víte, my jsme pro projektové bondy a pro uhlíkovou daň. Jak řekl zpravodaj, je důležité, aby zde existovalo propojení mezi infrastrukturami, který, které potřebujeme, a tou situací, kterou plánujeme pro Evropu na rok 2050. Takže, pane předsedo, my předložíme pozměňovací návrhy, ve kterém se budeme snažit o to, aby parlament byl zahrnut do pilotních projektů v severní i jižní Evropě. Chtěla bych říci, že jako stínová zpravodajka chci poděkovat zpravodaji za otevřený přístup k tomuto tématu a myslím, že konečná zpráva bude určitě velice dobrá. Děkuji, pane předsedo. Eh, nejdříve bych chtěla pogratulovat eh, panu Sosa Wagner za velice obsáhlou zprávu. Plně podporuje jeho návrhy. Nejdříve eh, několik slov na úvod. Když hovoříme o plánování a investicích do infrastruktury, je třeba podívat se na plány do roku 2050. Komise předložila cestovní mapu do roku 2050 a my musíme zajistit, aby zde byla soudržnost. A koherence, a pokud jde o e, cíle do roku 2020, pokud jde o tuto cestovní mapu do roku 2050. Eh, protože existují problémy eh, sladit všechny ty eh, cíle týkající se konkurenceschopnosti, boje proti klimatickým změnám a tak dále, protože často jdou proti sobě. Dále, já se domnívám, že trh by měl být hlavní pohnou eh, silou a eh, že bychom měli eh, se snažit především o soukromé investice. Pokud to ale není možné, potom samozřejmě jsou veřejné investice opodstatněné. A pokud jde o projektové bondy EU, já to považuji za zajímavé řešení a já se domnívám, že tento výbor by se tím měl zabývat, protože by se to mohlo stát základním finančním nástrojem pro investice v Evropě. Dále se domnívám, že bychom se eh, měli podívat na otázku vlastnictví energetické infrastruktury. Eh, na to zda, eh, zde, jaké společnosti tyto infrastruktury vlastní, zda je zde nějaká podpora ze strany vlády. Myslím si, že by komise měla předložit některé návrhy, aby zde stanovila pravidla také, pokud jde samozřejmě o přístup k veřejnému financování. Na závěr bych chtěla říci, že se domnívám, že kritéria stanovená pro projekty evropského zájmu musí mít určitou hierarchii. A musíme mít také jasno v tom, že zabezpečení dodávek energie a, a hospodářská soutěž na trhu nebo konkurence na trhu by měly být základním principem pro veřejné financování. Děkuji. Pan Žado? Děkuji vám, pane předsedo. Já chci přivítat návrhy zpravodaje a to, co řekl. V dvou eh, minutách je třeba se eh, zaměřit na něco, takže já bych řekl spíše něco o těch negativních aspektech, než o pozitivních opravdu velice důležitá věc je hierarchie eh, kritérií pro infrastruktury. Eh, to je důležité i pro energetické úspory, a abychom předešli možným rizikům. Jsem velice rád, že se zde hovoří o těch inteligentních sítích a také eh, vítám to, že se hovoří o lepší integraci obnovitelných energií, zejména v souvislosti se Severním mořem. To je opravdu věc, která eh, zatím v tom rozvojovém plánu je velice slabě zmíněna. Děkuji zpravodaji za to, že hovoří o eh, úniku uhlíku. Je tu totiž provázanost i eh, s Evropskou unii a třetími zeměmi. Může docházet tedy v této souvislosti s, k unikům uhlíku do třetích zemí, takže děkuji všem za tyto návrhy. A další věc, která mi připadala velice pozitivní, o které chci promluvit, je to, eh, že se zde hovoří o těch kritériích hodnocení eh, projektů v evropském zájmu. Je jasné, eh, že je zapotřebí identifikovat tyto priority a že to musí vědět všechny zúčastněné strany, jaká kritéria jsou. Negativní věc je otázka eh, plynu. Břidlicového eh, co víme, že to jsou eh, infrastruktury, které zatím tedy nejsou brany jako realistické. Je zapotřebí, abychom se zabývali tímto tématem. Co se týče zachycování a uchovávání CO2, to je myšlenka, která ještě není uspokojivě vyřešena. Je zapotřebí se zabývat také projekty CCS ohledně procesu autorizace k novým infrastrukturám je zapotřebí najít prostředky, ale snížit za, čas, který k tomu zapotřebí. Nesmí to být ale na úkor veřejné diskuze, na úkor uh, hájení životního prostředí. Uh, někdy je zapotřebí projít tolika etapami, eh, etapami tohoto povolování, že vlastně mm, zmnožování těchto povolení způsobuje spoždění. Děkuji, pan Šimanský. Děkuji bardzo. Mm, já myslím, že máme dobrý počátek. Děkuji. Já si myslím, že tohle je pro začátek velmi dobré. Co by reakce a parlamentu na sdělení komise? Myslím, že tam ovšem chybí kritérium, nebo zdůraznění kritéria hluboké diversifikace. Obchod s energiemi není e, nějak finančně slabá věc. Kdykoliv eh, chceme dávat peníze veřejné do toho, tak eh, musíme eh, velmi bedlivě dbát na přidanou hodnotu pro Evropu a na veřejný zájem, když si to někdy nevyřeší. A někdy to nevyřeší právě v případě diverzifikace. A nejedná se jenom o diverzifikaci přepravy, ale i zdrojů. Nejsme schopni nalézt eh, žádné zlaté řešení, žádné geniální řešení, abychom eh, rozhodli, eh, co bude i diverzifikace, ale měli bychom se posunout co nejblíže k tomu. Děkuji. A teď následným způsobem pan Gerik. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevének a kiegyensúlyozott. Eh, Děkuji. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, panu zpravodaji za vyváženou zprávu. Myslím si, že už jsme to zmínili včera a při veřejném slyšení a já bych rád začal optimisticky. To, že v těchto měsících projednáváme eh, energetickou strategii pro středně a dlouhodobé období a další, tak to ještě neznamená, že máme společnou energetickou politiku, ale mohli bychom ji mít do budoucna. Mám čtyři poznámky k té zprávě. Samozřejmě se můžete podívat do mých pozměňovacích návrhů, které se na to eh, zaměřují. Z infrastrukturního pohledu eh, máme čtyři oblasti zajímavé. Eh, za prvé jsou to eh, východoevropské trhy, které jsou eh, odkázané na ruské dodávky plynu. Tam máme nedávnou aktivní zkušenost s ruskými dodávkami plynu, které byly přerušené. A potom je tady implementace plánu. Nechceme vydávat jediné euro, než budou naplněny určité eh, legislativní podmínky. A jak říkal pan Šimansky, chceme to dávat tam, kde je to skutečně nezbytné. Takže to musí být eh, naším základním směrem. Potom otázka eh, povolování a řízení povolení. Všichni tady hovoří o tom schvalovacím řízení a já si myslím, že je nepřijatelné, aby přeshraniční projekt v mnoha případech eh, eh, za, vždycky trval 10 let, nebo vždycky trvalo 10 let, než získá povolení. Potom uh, si uvědomíme, že to vždycky stojí uh, strašné peníze z evropských uh, prostředků, musí se zúčastnit soukromý trh a proto potřebujeme stabilní regulační rámec. Děkuji a teď pan Gírek. Děkuji. Zpráva se eh, zaměřuje na předpoklady, které třeba naplnit. A snadno se eh, předpokládá, že ty se týkají životního prostředí, ochrany životního prostředí a konkurenceschopnosti a řady dalších věcí. Na základě těchto předpokladů by ovšem tržní síly se nakonec měly dobrat k nějaké infrastruktuře společenství. Já si myslím, že by to tak nemělo být. A i kdyby to tak bylo, tak by to nepřineslo optimální řešení, protože my tady potřebujeme nějaký projekt, nějakou vizi, celkovou vizi, eh, ze které bychom mohli vycházet. Potom bych měl eh, ještě eh, řadu dílčích eh, komentářů. Za prvé bod 5 ve strategickém plánu. Pan zpravodaj nás varuje proti budování struktury mezi EU a třetími zeměmi. No, o tom už se tady hovořilo, ale já nesouhlasím s řečníkem. To může zvýšit riziko odsunu těch uhlíkových odvětví do zahraničí. My nechceme, aby naše sítě nás izolovaly od eh, vnějšího světa, to je nesmysl. A zasahování komise do těchto věcí není v souladu s eh, smlouvami VTO, protože potom bychom museli přestat obchodovat s Čínou úplně. Evropská infrastruktura by eh, také měla přilížet k časovým zónám a ke klimatickým zónám a to v té vizi není zohledněno v neposlední řadě přenos energie ze severu na jih si vyžaduje nové sítě. To chápu. A nejedná se jenom o Severní moře, ale i o Balské moře. O tom jsme hovořili včera. Děkuji, paní Cavalio. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkovala, ráda poděkovala kolegovi Sosa Wagnerovi a mám v zásadě jenom dvě věci. Za prvé, je třeba eh, si uvědomit, že eh, infrastruktura eh, pro přenos plynu na Iberském poloostrově je velice důležitá pro přijímání a přenos mm, lehkého zemního plynu nebo skapalněného zemního plynu. A musíme si uvědomit, že kapacity toho systému musí být eh, nastaveny tak, aby eh, to umožnilo eh, fungování té jeho západní osy. Je také třeba připomenout potřebu posílit podzemní skladovací zásoby, to posílí celkově evropský vnitřní trh. A potom druhá věc, kterou chci podat prostřednictvím pozměňovacího návrhu. Ve zprávě se hovoří o energetických ostrovech. Já bych eh, ráda se také zmínila o přirozených ostrovech, o ostrovech, které jsou eh, přirozeně izolované. Evropa jich má 7 tisíc a má problémy s těmi eh, krajně eh, odlehlými eh, ostrovy, jako jsou Kanárské ostrovy, Azory, Baleáry, které, a také francouzské ostrovy, které mají mimořádné požadavky, pokud jde o energetickou infrastrukturu. To bychom také měli v té zprávě zmínit, jinak se jedná o velmi dobrou zprávu. Děkuji. Děkuji, pan van Nistelrooy. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat zpravodaji. Domnívám se, že tato zpráva přichází v dobrou chvíli. Jde o to, že ZD konečně realizujeme veřejnou odpovědnost, že se o ní nejenom mluví, ale že se také realizuje. A pokud je o povolování, včera se hovořilo o dobrých příkladech propojení mezi Německem a Nizozemskem to nakonec bylo eh, vyřešeno a eh, je jasné, že proces povolování může být urychlen. Eh, dále je potřeba podívat se na jednotlivé regiony, severozápadní Evropu například. Kdo chce investovat do větrných parků? Je to skutečně priorita? Vnímáme to skutečně jako prioritou? Na tom se mus, nad tím se musíme zamyslet ale poté je potřeba to přenechat trhu. Dále třetí bod, projektové bondy. Já si myslím, že kritéria pro projektové bondy musí být mnohem jasnější. Zde se musíme dostat o něco dále. Máme zde tu hodnotu 10%. Domnívám se, že pokud chceme mít projektové bondy a potom je eh, třeba, aby se vztahovaly především na přeshraniční projekty. Eh, to by mohlo být v kritériích a dále eh, regionální přístup. Hovoří se o makroregionech, například Balcké moře, Severní moře jsou regiony, makroregiony. Já myslím si, že to je dobrý přístup a je důležité v těchto makrionech sázet na spolupráci. Paní Tykao. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji Suze Wagnerovi za tak komplexní zprávu. Chtěla bych se zaměřit na inteligentní sítě a také bych chtěla zdůraznit, jak důležitá je energetická účinnost. Byla bych ráda, aby ta zpráva lépe reflektovala eh, naše potřeby modernizace městských eh, energetických sítí. Mám na mysli konkrétně topení, eh, centrální vytápění, ve velké části Evropy, především ve velkých, v eh, nových členských státech, je eh, toto vedení zastaralé a potřebuje velké investice. Je také zapotřebí, abychom kladli větší důraz na energetickou solidaritu. A musíme si uvědomovat, že je zapotřebí poskytovat energii všem, občanům Evropské unie za přijatelnou cenu. Úplně jsem eh, nepochopila to, co chtěl říct pan zpravodaj v bodu 5. Možná by se k tomu ještě mohl trochu vrátit. A mám za to, že stejně tak důležité je i zdůrazňovat význam regionu, regionu Černého moře a také jižního koridoru. A v souvislosti s, s inteligentními síněmi bych byla ráda, aby do tohoto byly začleněny už i e, elektromobily, elektrické automobily a výroba elektřiny pro e, jejich začlenění, začlenění těchto elektromobilů do e, inteligentních elektrických sítí. Hovoří se také o energetické účinnosti, o inteligentních městech a to všechno by ještě mělo být více zdůrazněno. V bodu 11 tam si také myslím, že ta lhůta by měla být 2013, nikoli 2014, abychom si lépe mohli připravit finanční perspektivy. Vidal Quadras. Vidal Quadras. Gracias, eh, presidente. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve, podobně jako ostatní kolegové, bych chtěl pogratulovat profesorovi Sosa Wagnerovi za vynikající zprávu. Podařilo se mu dosáhnout něčeho, co je problematické v evropské politice. Ta zpráva je jasná, přesná a vyrovnaná. To vše se zde sjednocuje. Já eh, se snažím doplnit jeho práci a jsem navrhl celou řadu eh, pozměňovacích návrhů ve spolupráci s Kristian Karinčem, který je stínovým zpravodajem za moje politickou skupinu. Máme zde tři skupiny, tři kategorie pozměňovacích návrhů. Některé se soustředí na energetickou účinnost. A zde zdůrazňujeme především myšlenku, že zde jde o příležitost pro podniky, pro konkurenceschopnost. nejde jenom o um, snižování potřeb investic. Energetika musí být pohonou silou pro inovace. Potřebujeme inteligentní sítě, především s ohledem na to, že se zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů v našem energetickém mixu. Druhá skupina pozměňovacích návrhů se týká kritérií pro projekty evropského zájmu. Zde jsme představili některé změny struktury a obsahu. Evropská unie je velice heterogenní a proto zde existují různé potřeby a existují zde různé okolnosti pro energetickou politiku a to je důvod, proč musíme udělat všechno, když to bude možné, abychom se shodli na tomto zásadním bodě, na kritériích. A poslední oblast pozměňovacích návrhů se týká povolování a postupu povolování. Já jsem trochu skeptický, pokud jde o možnost stanovit pevný, pevnou lhůtu nebo pevný limit eh, pro eh, tyto postupy. Eh, Nevíme, jestli to komise může udělat, jestli může ovlivnit administrativní postupy v členských státech. Myslím, že by bylo realističtější abychom během následujících let se zabývali otázkou postupu pro porušení smlouvy podle článku 194. Myslím, že to je mnohem realističtější a odpovídá to primárnímu právu. Takže mnohokrát děkuji zpravodaji ještě jednou a, a jsem připraven pomoci v jakémkoliv směru, jak to nebude možné. Paní Pilar del Castillo. Quiero Děkuji, pane předsedo. Já bych se také chtěla připojit vřele k gratulacím zpravodaji, který nám přednesl opravdu velmi zajímavý text. A na základě tohoto návrhu můžeme předkládat, nebo už jsme předložili některé pozměňovací návrhy, jak už uvedli kolegové. Cílem pozměňovacích návrhů je upřesnit některé otázky, nicméně eh, sledujeme linii zpravodaje. Když se hovoří o energetické infrastruktuře, mluví se o dvou typech. Za prvé eh, to je přenosová soustava a eh, za druhé to je distribuční soustava. Když se hovoří o distribuční soustavě, musíme si uvědomovat, že je třeba je rozvíjet opravdu eh, špičkovými technologiemi. A takovýto rozvoj musí jít ruku v ruce eh, s, s rozvodem energie, jim přenosem, protože když se nebude využívat současně jak přenos, tak distribuce energie podobným způsobem, tak se může stát, že nakonec eh, neušetříme energii. A tak se dostáváme k tématu inteligentních sítí, které je třeba využívat především u distribučních sítí tak abychom mohli do nich začlenit obnovitelné energie, abychom mohli rozvíjet technologie pro elektromobily, abychom mohli eh, zajistit nebo umožnit eh, efektivní a šetrné využívání energie. Prostě musíme směřovat ke špičkovým eh, technologiím, musíme tedy spolupracovat také se sektorem komunikací, technologií protože právě jejich prostřednictvím můžeme dosáhnout eh, těchto špičkových eh, sítí. Komise hovoří o paralelním rozvoji všech infrastruktur, ať už jsou tedy přenosové eh, nebo distribuční, takzvané smart grids. Spravodaj tento postoj odrazil jsem textu také, nicméně je třeba klást na to větší důraz tak, jak to činí Evropská komise. Můžeme klást větší důraz právě na tyto aspekty. A proto jsem předložila celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsou zaměřeny na rozvoj velkých projektů, abychom ukázali, jakou výhodu mají takovéto sítě. Potřeba určité legislativy u inteligentních sítí ještě před koncem 2011 je jasná. Potřebujeme tuto legislativu do konce roku 2011. Je to naléhavý úkol. Francisco Sosalani. Ještě jednou blahopřeji zpravdaj. Pan Mecaros. Sosa Wagner úr jelentése kiválo Munka munka, amihez eh, Pane předsedo, je to vynikající zpráva, kterou předložil pan Sosa Wagner. Musíme uznat, že tato zpráva byla předložena v době, kdy procházíme krizí a kdy se věci skutečně mění. Celá řada eh, členských států se nyní dívá na Japonsku a naše energetická politika eh, se bude muset událostmi v Japonsku také řídit. Je potřeba, abychom se dívali do budoucna, abychom měli vize do budoucna. Chtěl bych připomenout, že plynová infrastruktura v této zprávě nemá důležitou úlohu. Měli bychom se ale poučit z krize v roce 2008. Pan Vidal Quadras k tomu vypracoval zprávu. A V roce 2008 jsme eh, měli krizi a měli, a měli jsme k tomu také zprávu a měli bychom opět eh, těchto událostí a této zprávy vzpomenout. Bylo by to dobré, abychom eh, opět poukázali na tyto zkušenosti a abychom vyzvali člen, členské státy, které se ještě nezapojily do implementace stanovisek této zprávy, aby tak učinili. Země střední a východní Evropy jsou odkázány na dodávky energie nebo zemního plynu z Ruska. Je potřeba, aby infrastruktura byla tak změněna, aby se eh, tato závislost snížila. je potřeba, aby byly vytvořeny severo-jižní eh, cesty a také mezi Slovenskem a Maďarskem. A bylo rozhodnuto, že eh, bude vytvořeno propojení návrhy na spolupráci mezi členskými státy by měly být také zohledněny v této zprávě. Paní Roll. Um, Mnohokrát děkuji. Já podporuji tuto zprávu a podporuji a naprosto s ní souhlasím. Pozměňovací návrhy, které jsem předložila, nechtějí nějak změnit tuto zprávu, pouze ji trochu rozšířit v některých oblastech. Především bych eh, chtěla, aby zde bylo více o energetické účinnosti a aby eh, se zde hovořilo také o poptávce ve chvíli, kdy se plánuje eh, nabídka. Dále, pokud jde o inteligentní měřiče, myslím si, že je zásadní, abychom zdůraznili, to, že eh, koneční uživatelé i podniky eh, mohou profitovat eh, z inteligentních měřičů. Inteligentní měřiče by měly mít ukazatele pro spotřebitele. Myslím si, že musíme čelit podnikům, které se snaží prodávat inteligentní měřiče předtím, než bude zavedeno nařízení, aby se vyhnuli některým požadavkům. Ale já v každém případě plně podporuji ducha této zprávy. Děkuji vám, pane předsedo. Taky bych chtěl poblahopřát zpravodaji je zásadně důležité to, abychom politicky se pustili do otázky infrastruktur. Především je zapotřebí definovat dobře, co je to energetická infrastruktura. Hovoří se o transevropských sítí více než o infrastrukturách. Je také jaderná elektrárna infrastruktura, já vím, dnes ráno jsme trochu srovnávali a já bych chtěl hovořit o transevropských sítích, energetických transevropských sítích Eh, myslím, že by se měl dobře pokrýt touto zprávu a chtěl bych vědět, jaký názor má eh, zpravodaj na vlastnická práva. Eh, včera už se o tomto hovořilo. Kdo je majitelem sítě? A je třeba, abychom uvažovali například, zda tu bude nějaká velká firma evropská, která také bude dělat investice do takovýchto sítí. Ehm, pak je zapotřebí se zabývat vztahem se spotřebitelem, eh, konkurencí v rámci sítí, ale je, toto všechno už je regulováno a je pod dohledem. Eh, vlastnická práva budou také mm, součástí těch základních práv. Kdo je tedy vlastníkem sítě a je možné ujistit občany o tom, že vlastnictví sítě, energetické sítě, zůstane pod eh, veřejnou doménou, ve veřejném vlivu. Aby se nedali nakoupit například ze strany Gazpromu nebo nějaké jiné firmy. Je tedy třeba provést určité hodnocení, eh, protože vidíme, že tento problém je velice komplexní a vyplynulo to i ze včerejších projevů a je třeba situaci vyjasnit. Děkuji, rád bych dal slovo komisi. Eh, měl jsem tady někde papírek eh, s jménem zástupce komise, ale tak teď se mi zrovna ztratil. Prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. A já bych poblahopřál panu zpravodaji Sosu Wagnerovi, který udělal velmi dobrý kus práce. Myslím si, že dobře postihl vš- veškerou tu problematiku a výzvy, které eh, souvisejí s mm, panevropskými sítěmi energetickými a s příslušnou infrastrukturou. Myslím si, že včerejší slyšení také poukázalo na eh, všechny eh, věci, které už jsou obsažené v této zprávě nebo v jejím návrhu. Jenom několik věcí pokud jde o vymezení projektu evropského zájmu, tak my eh, se chceme posunout od eh, předem stanoveného seznamu eh, k průběžnému seznamu priorit. To znamená, že potřebujeme transparentní měřitelná a ověřitelná kritéria k prověření priorit. A v současné době pracujeme s provozovateli přenosových soustav, kteří jsou jejich vlastníky a také eh, s eh, národními regulačními úřady na eh, vyváženém návrhu pro kritérií pro jak elektřinu, tak plyn. Samozřejmě to musíme projednat se všemi příslušnými stranami včas. Je důležité zdůraznit, že veškeré ty otázky, které se zde projednávaly, musíme zohlednit. Integrace trhu, jak říkal pan Karinca, je důležitá k dokončení eh, trhu. A infrastruktura je zá, tedy základem pro integraci trhu. Bezpečnost nebo zabezpečení dodávek, to je také velice důležitá věc, která tentokrát není v té zprávě a řada lidí zde na ně poukazovalo. Eh, bezpečnost dodávek je velmi důležitá tak eh, abychom mohli budovat infrastrukturu, abychom odstranili ostrovy, eh, které jsou v Balské oblasti, nebo eh, problémy mezi severem a jihem. Už máme eh, celou řadu příkladů regionální spolupráce, kde se můžeme podívat, jaká infrastruktura je třeba. A chtěl bych ujistit ty, kteří se obávají, že nemyslíme na energetické ostrovy, že my pracujeme velmi intenzivně na Balskou oblast a poukázali jsme na všechny problémy, které postihují tuto oblast. Začali jsme eh, s tou příbřežní eh, nebo s tou námořní eh, sítí v Severním moři. A máme v této oblasti laboratoř všech problémů, které se mohou vyskytnout. A potom Polsko, Slovensko, Česká republika, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko a jejich propojení. Tím se také zabýváme, tak abychom věděli, jak propojit Balci s Jadranem. Myslím si, že ty věci se pohybují rychleji, než eh, eh, si dnes poslanci uvědomují. A to je, myslím, dobře. Existuje eh, tady velká ochota na straně všech hráčů spolupracovat, definovat projekty evropského zájmu tak, abychom zajistili integraci trhu a dodávky všem. Takže to je dobrá zpráva. A teď ty problémy. Včera se ukázalo, že povolování je velký problém. Deset let na eh, vybudování nějakého propojení, to je nepřijatelné. Tam potřebujeme vaši podporu, podporu Evropského parlamentu. Například eh, pokusy o stanovení časových limitů, slyšeli jsme to, co říká pan Vidal Quadras. A také eh, podporujete to jednotné kontaktní místo a také se můžeme nechat inspirovat eh, německým a nizozemským eh, přístupem, jak říkal pan van Nistelrooy, ke snížení eh, těch průtahů. Nicméně základem je správný regulační rámec a tady jsou důležité národní úřady. My jednáme s nimi, jak vytvořit to správné investiční klima. Nicméně pořád je důležité si uvědomit, že budeme potřebovat evropské prostředky na pomoc a budeme potřebovat eh, inovativní finanční instrumenty. A mm, pokud jde o chytré sítě, ta komise eh, dopracovává sdělení, brzy ho vydáme a Eh, chytré sítě jsou spíše otázkou distribuce, nicméně eh, samozřejmě jsou také velice důležité k zajištění efektivního využívání energií a eh, řízení poptávky. Takže ještě jednou vám děkuji za vaše práce a za vaše příspěvky, které jsou velice užitečné při našem zpracovávání legislativních návrhů ke konci roku. Děkuji. Pan Sosa Wagner, chtěl byste hovořit ještě? Děkuji vám, pane předsedo. Především bych rád poděkoval vám všem za velice eh, laskavé poznámky o eh, mé zprávě. Pokusím se stručně odpovědět na konkrétní eh, dotaz, například paní Tykau ohledně bodu týkajícího se odsunu uhlíkových odvětví. Ve zprávě to je bod, který se neobjevil ve zprávě komise a jedná se tu o vztahy mezi EU a třetími zeměmi. My zde žádáme komisi o to, aby tento problém vzala na vědomí, protože vyplývá z celé té situace. A aby vytvořila určitý mechanismus na výpočet této úniku uhlíku. A také k tomu, co říkal pan Ody, chci podotknout, že velice správně promluvil o vlastnictví sítích a souvisejících problémech. To je věc, o které se také hovořil, hovořilo na včerejším slyšení s experty. A um, každý členský stát má uh, svůj způsob, jak se s takovýmito situacemi vypořádat. Někdy se snaží diverzifikovat uh, ty mm, přenosové sítě a pak je to celá řada dalších aspektů, které souvisejí. Je to energetická účinnost, energetické ostrovy, jednotný trh. To všechno jsou eh, důležité eh, aspekty a myslím, že budeme mít příležitost, až se bude diskutovat o pozměňovacích návrzích konkrétně, abychom eh, právě toto vyřešili. Lhůta vyprší za pár dní, takže budeme mít příležitost se k tomu brzy vrátit a na základě těch pozměňovacích návrhů se na mm, vám se podaří tu diskuzi dovést do konce. Děkuji vám ještě jednou. Já vám také mnohokrát děkuji. Rád bych eh, řekl, že eh, lhůta je 17. března ve 12 hodin pro pozměňovací návrhy a že 15. nebo 16. dubna to budeme eh, projednávat na výboru a 26. května o tom budeme hlasovat. Tím bych to uzavřel a dostáváme se k dalšímu bodu. A tam se Eh, dostáváme tedy ke eh, analýze možnosti snížení eh, emisí skleníkových plynů o více než 20 a vyhodnocení rizika úniku uhlíku. Spravodajkou je paní Romana Jordan Cizeli, ale ta je bohužel nemocná, takže to za ní vezme paní Cavalio. Thank you very much, Chairman. Um... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Paní Jordána mě požádala, abych to přednesla za ní, protože je nemocná. Udělám to ráda. A schrnu toto stanovisko. A zpravodajka ve stanovisku hovoří o pěti bodech. A v prvním bodě Spravodajka se snaží popisovat eh, současnou situaci, eh, jak dosahujeme 20% eh, cíle, zda jsme na dobré cestě či nikoli s ohledem na současnou hospodářskou krizi a zdůrazňuje dlouhodobý cíl do roku 2050. V druhém bodě se zpravodajka snaží definovat existující mechanismy, jak se dostat nad 20 Jedná se o energetickou účinnost, energetické infrastruktury, obchodování s emisními povolenkami a rámcový program. Třetí bod se týká výhod a nevýhod toho, jak se dostat nad 20 Spravodajka žádá komise, aby zjistila, jaké dopady by mělo, kdyby Evropská unie šla za hranici 20 unilaterálně. Jaké nevýhody by to měly pro Evropu? Ve čtvrtém bodě zpravodajka zhodnocuje riziko odsunu zdrojů CO2 do jiných zemí. A Spravodajka zde hovoří také o ceně uhlíku. Spravodajka se domnívá, že hodnocení komise, pokud je o přesun zdrojů uhlíku, je příliš optimistické. Poslední bod se týká dalších příležitostí a výzev. A spravodajka si myslí, že bychom neměli hovořit pouze o cílech, ale že bychom měli klást důraz na mechanismy a nástroje, jak dosáhnout cílu. Spravodajka ehm, zdůrazňuje způsob, jak dosáhnout eh, cílu. Spravodajka eh, chce rovněž požádat vás, nebo pozvat vás všechny, eh, na slyšení zítra od 9 do 12.30 eh, ve v budově Jan ve 4Q2. A bude to slyšení s odborníky z oblasti výzkumu a podniků a také od komise. Mnohokrát děkuji, že jste nám dnes pomohla a nyní má jako první slovo pan eh, Žaduras. Děkuji vám, pane předsedo. Tuto Diskuzi se spravodajkou už jsme vedli, je to velice konstruktivní eh, diskuze a musím říct si o tomto tématu, že se můžeme zabývat jednotlivými detaily a také najít dobrý kompromis. Už jsme opustili to období, kdy se hovořilo, že budeme bojovat proti klimatickým změnám a že se namítalo, že to zničí eh, evropský průmysl, že Nyní je jasné, eh, že musíme zohledňovat i otázku uhlíku, uhlíkových odvětví. Teď už eh, experti Evropská komise eh, střediska výzkumu nám umožňují, abychom byli realističtí, zodpovědní a abychom si mohli stanovit jasné cíle. A nyní můžeme tedy diskutovat a předkládat pozměňovací návrhy, které Eh, navazují na text eh, zpravodajky. V této zprávě nám zpravodajka například vysvětluje, eh, jakým způsobem se máme ubírat tou cestou efektivnosti, účinnosti. Z prací, která se vykonává, kterou provádí komise, Eh, už zaznělo mnoho různých sdělení ze strany z komise o těchto tématech. Máme k tomu i spoustu textů od různých expertů. Takže eh, na základě všech těchto sdělení a textů můžeme být ambicioznější. Podle zpravodajky eh, která se zabývá určitou politikou Evropské unie, a e, která e, podle ní už vede k určité e, delokalizaci uhlíkových odvětví. Je zapotřebí, abychom měli jasnou zprávu, seriózně napsanou zprávu, která by toto potvrzovala. Takže v této diskuzi, která se zabývá únikem uhlíku, tedy tím přenosem uhlíkových odvětví jinam, je třeba jednat seriózně, musíme to prostudovat případ po případu a pokud v určitém odvětví by mohlo docházet k takovýmto problémům, je třeba takováto odvětví eh, chránit tak, abychom se v Evropě mohli přizpůsobit realitě. Eh, a ve zprávě také zaznívá, že některé podniky budou muset tvrdě zaplatit tyto ambiciózní cíle, že už teď je to hodně stojí. Eh, vzpomeňme si na předchozí zprávy, Sambak například ve sdělení eh, komise už eh, máme to, že 1,4 eh, miliard euro přináší Mital a další miliony přináší další podniky, takže tu jsou, takže tu jsou firmy, které se zavazují k, k náročným klimatickým cílům a přispívají také k naší klimatické politice a přitom mají také zisky. Měli bychom se snažit o to, abychom dosáhli kompromisu u nás ve výboru, měli bychom být zodpovědní, eh, tak abychom chránili ta, ta odvětví, která jsou nebo mohou být ohrožena, ale nezapomínejme na to, že mnohé texty už byly vyprodukovány jak parlamentem, tak komisí, eh, tak experty, kteří poukazují na to, že být ambiciozní v této oblasti je možné a že je to ve prospěch Evropské unie. Děkuji, paní Matias. Děkuji, eh, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co právě říkal kolega Židu. Myslím si, eh, že eh, tady máme dobrý základ pro kompromis. Musím se k tomu postavit konstruktivně. S tím také souhlasím. Konstruktivně tím myslím neříkat jenom, co čekáme od komise a od rady, ale také, eh, co navrhujeme za svou stranu jako parlament. Nad tím se musíme eh, velmi pečlivě zamýšlet. Pokud chceme eh, nějakým způsobem ovlivnit eh, legislativu, kterou se řeší klimatické změny, tak musíme mít na paměti celou řadu věcí. A proto, jak říkám, musíme se k tomu postavit konstruktivně, tak, abychom eh, přišli s kompromisem. Eh, máme několik nedávných dokumentů, například cestovní mapu o tom, jak se posunout k nízkouhlíkové konkurenceschopné ekonomice k jako roku 2050, nebo do roku 2050. To je dokument, ve kterém se řeší zejména domácí emise. Já bych byla ráda, kdyby něco z toho bylo i v tom kompromisu, který tady dáme dohromady. Za třetí, Myslím si, že je důležité eh, zaměřit se na efektivní využívání energií. A nesmíme eh, postupovat jako dříve. Krize trvá, musíme chránit eh, evropský průmysl. A to s přihlednutím k eh, změnám, které musíme dělat eh, na boj se změnami klimatu, eh, k dosažení trvalé udržitelnosti a k dalším věcem, které nebudu opakovat. Nesmíme zapomenout, že francouzské předsednictví v roce 2008 nebo tehdy za toho předsednictví Evropský průmysl, dobrovolně přijal celou řadu závazků. A prezident Sarkozy se k tomu tehdy postavil velice angažovaně a stanovil sám dobrý příklad. Takže, jak kolegové říkají, máme eh, řadu možností přijít se slušným kompromisem, které nám umožní eh, ochránit evropský průmyslový sektor a dosáhnout eh, stanovených cílů. Děkuji, pan Mecároš. Děkuji, pane předsedo. Aha mm, mm, mm, Evropská unie se rozhodla eh, hrát velkou roli v boji s klimatickými změnami. Stanovila si velké cíle a my jsme to doplnili eh, tím, že bychom těch 20 eh, možná zvýšit ještě na 30%. Poměry se nám změnily, došlo k finanční a hospodářské krizi, vytvořilo to velký tlak na evropské podniky, na obce i na státní rozpočty. Nicméně Evropská unie eh, je odhodlána eh, bojovat eh, s klimatickými změnami a proto se musíme zamyslet nad tím, co můžeme v té stávající situaci udělat, jak naplnit těch 20% a za jakých podmínek by bylo možných tak aby to ovlivnilo pozitivně naše hospodářství, musíme směrovat investice eh, tam, eh, kde ještě máme prostor ke změnám. Evropa 2020 eh, stanoví některé věci. Dnes jsme si jistí, že hm, těch 20%, ten 20% cíl nás bude stát méně, než jsme původně počítali. Proto je důležité, abychom začali zvažovat těch 30%. Dnes máme, eh, zatím nejsou podmínky k eh, dosáhnout 30% cíle, ale do budoucna to nesmíme vylučovat. Musíme se připravit na změnu, jakmile budou proto podmínky. To je velice eh, důležité vzhledem k tomu, co se teď například děje v Japonsku. Řada členských států teď bude přehodnocovat svoji energetickou politiku. Musíme také dále posilovat spolupráci se zahraničními partnery a musíme eh, eh, je žádat, aby eh, s námi spolupracovali při prosazování našich cílů. Víme, že opatření na evropské úrovni sama o sobě nestačí a že proto musíme se snažit i naši partneři. Děkuji, pan Gírek. Děkuji bardzo. Děkuji. Já bych, kolegové, řekl, že máme před sebou velice vyvážený, vyvážené stanovisko. Vzhledem k tomu, že se jedná o tak eh, citlivé téma snížení emisí oxidu uhličitého, což je eh, téma, na které hodně tlačí lobbysté. A myslím si, že někteří eh, ekonomové v Evropské unii, včetně Polska, nebo ek- některé ekonomiky, pardon, již cítí uh, dopady uh, svévolně stanoveného energetického balíčku nebo klimatického balíčku. Já mám konkrétně na eh, připomínku k odstavci 4, kde hovoříme o snížení eh, spotřeby energii o 20%. No, na tom jsme se nedohodli. 3x20, to musíme říkat přesně. Hovoříme o zvýšení efektivity využívání energii o 20%. A to není to tež. Často v eh, unijních dokumentech vidíme tento chybný závěr. A také si myslím, že je třeba teď eh, říci, že pokud eh, chceme eh, se zaměřit na ten politický cíl v roce 2020 nebo ještě zvýšit na 30%, tak v odstavci 16 bychom měli explicitně dodat, že podmínky k budování nových plynových elektráren by měly být stejné jako pro nové v závody používající technologii CCS. Děkuji eh, za toto a další kolegyně má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych ráda poděkovala a respektive vyřídila a pozdravit paní zpravodajce. Doufám, že se brzo uzdravím. A za druhé jí děkuji eh, za eh, způsob, jakým eh, pracuje, jak zohledňuje všechny ostatní. Zjistá, že takto můžeme pokračovat i do budoucna v této věci. Já si myslím, že tato věc je poměrně pesimistická, tato zpráva. A podívejte se na tu zprávu o postupimského institutu, kterou si vyžádala německá vláda. Ta byla poměrně optimistická v řadě ohledů. A ty, eh, ten vědecký základ je velmi důvěryhodný v té zprávě a Hm, celý ústav má a velmi dobrou pověst. Takže pokud přijmeme tu analýzu, tak e, v sdělení jak e, on Herigor, tak Ettingera k e, efektivnímu využívání energii, tak vidíme, že nejefektivnější způsob, jak to dosáhnout, je, no respektive takhle vidíme, že to 20% snížení do roku 2020 nestačí. Bude to znamenat, že eh, průmysl bude muset více investovat později, ale z investičních důvodů a z informačních důvodů a z celé řady dalších důvodů mm, se řada, žádá o odklady. Teď právě eh, vyšel eh, dokument, kterým se podporuje analýza a v eh, dokumentu komisařky Hedekorové. Oni v eh, průmyslu vědí, jaké technické možnosti existují. Pokud se podíváte na trh podrobněji, tak uvidíte, že například eh, v případě automobilového trhu, ale je to také zřejmé, že v případě nákladních automobilů, si zákazníci kupují eh, úspornější, eh, eh, úspornější výrobky. Totež platí pro domácí spotřebiče. Tam dochází k pozorudnému vývoji. A také pro budovy. Tam se také trh pohybuje. Teď je velmi důležité, že vzhledem k finanční krizi je poměrně snadné investovat teď. A levné což je další argument pro to eh, zvýšit ten cíl. Pokud je o konkurenceschopnost, tak to je velice důležité. Ve sdělení komisařky Hedegorové se hovoří o kapitálových investicích, eh, investičních výdajích v Evropě ve srovnání s Čínou a Indií. Podle posledních statistik Evropa eh, investovala 19 eh, HDP do eh, tedy investičních výdajů, zatímco Čína 48. Čili to znamená, že kdybychom přidali i 1,5% na, to, na ten posun z 20-30, tak to není mnoho. A potřebujeme mnohem větší investice, tak abychom mohli konkurovat eh, Číně a Indii. Jižní Korea má 35%, eh, tedy 35%, eh, Evropa 19%, Indie 35%, pardon, Jižní Korea 30%. Takže nejedná se jenom o náklady, ale také o časový harmonogram. Také se nacházíme eh, v situaci, kdy eh, riskujeme eh, roztříštění evropského energetického trhu. V době, kdy z hlediska konkurenceschopnosti potřebujeme větší posílení vnitřního trhu, více společných norem a společných kroků. A to je velmi nebezpečné. Všichni víme, že eh, rozstříštěný trh znamená eh, větší náklady a méně pracovních míst. Teď eh, stručně k zahraničním investicím. Podívejte se na čínskou pětiletku. co oni tam dělají. Oni investují do nových trhů a nových eh, technologií, které, mm, kterými říkáme eh, zelené, ale oni, jim tomu, oni tomu prostě říkají eh, nové úsporné technologie. A to je úžasné. My si myslíme, že Evropa je v čele ale pokud jde o trh a o výrobu, já si vůbec nejsem jistá. Čína přešla k větrným elektrárnám z 0 na 50 eh, za 10 let a to tež eh, platí pro eh, solární bioplyn, pro solární energii bioplynovou a tak dále. My jsme se o tom bavili hm, včera večer s komisařem Ettingerem. A ukazuje se, že tohle je ještě důležitější, než jsme čekali. My jsme dříve vedli v obnovitelných energiích, ale už to tak není. A to je také znepokojivé. Pokud jde o obchod s emisními povolenkami, eh, řada podniků se rozhodla eh, přenést eh, nebo má vázaný kapitál vzhledem k tomu, že eh, nemůže přenášet povolenky do budoucna. A čemu jim to je, když to je na, na účtech? Jsou to přesně ty též firmy, eh, které eh, se bojí odchodu úniku těch vysokouhlíkových odvětví do zahraničí. Existují čísla, která, o těch společnostech a konkrétní údaje o tom, které jsou to společnosti. Oni mají používat ty peníze na investice. A to a riziko odsunu příslušných odvětví je mnohem nižší, když bychom to posílili, ten systém, protože některé e, e, země budou mít takový e, nezasloužený výnos z toho a udrží je to v Evropě díky tomu. Je to ironie, ale je to tak. Potom paní Matias. S tím souhlasím. Zpráva také hovoří o opatřeních typu zdanění CO2 na hranicích vnějšího trhu. Rád bych vám připomněla, že o témž jsme se bavili daleko sáhle, když jsme eh, projednávali eh, směrnici REACH. A německá a britská vláda byly hodně pro tu myšlenku, ale nikdy nepřišli s nějakým praktikovatelným návrhem. A to znamená, že já jsem eh, velice skeptická vzhledem k takovým věcem. Raději bych nechala působit trh. Doba již nastala, máme na to techniku, máme na to možnosti. Takže teď můžeme zvládnout některé ty eh, hrozby eh, vůči evropské konkurenceschopnosti. A i já a eh, sdílím názor ostatních zpravodajů stínových, že tady máme velké možnosti. Paní Tykau. Vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat kolegům Eh, paní zpravodajce. A myslím, že je velice důležité, abychom našli mezinárodní schodu, dohodu ohledně emisí skleníkových plynů aby Evropská unie mohla učinit pokrok ve svých závazcích eh, ohledně snižování emisí CO2. Současně si myslím, že zásadní je, abychom v tomto úsilí o snižování emisí CO2 abychom kladli důraz na energetickou účinnost v oblasti dopravy a především eh, v s ohledem na eh, domácnosti. Bohužel ještě jsme se tolik nezabývali v této oblasti, v oblasti energetickou účinností. Jedná se například eh, o energetickou účinnost budov. Já bych byla ráda, aby v následujícím finančním rámci a také při revizi finančního rámce, abychom měli dostatečné prostředky k tomu, abychom mohli vytvářet takováto inteligentní města. Stejným způsobem je třeba zohlednit to, že inteligentní města jsou důležitá a že je eh, možné vytvořit například směs obnovitelných zdrojů, což je důležitou produkcí pro Evropskou eh, unii na, legisla- na pardon, lokální a regionální úrovni. A také musíme mít na paměti, že můžeme vytvořit i evropskou síť eh, a tato síť by měla být schopna přenášet poskytovat uživatelům k dispozici energii, která je vyráběna na místě, tedy místně, z obnovitelných zdrojů. K tomu potřebujeme vždy tedy patřičnou infrastrukturu. Potřebujeme infrastrukturu také pro elektromobily, které též mohou přispívat ke snižování CO2, které jsou způsobovány právě automobilovým odvětvím. A proto já bych ráda toto všechno zdůraznila. Také si zdůraznit tedy energetickou účinnost, zejména s, eh, s ohledem na budovy, protože v této oblasti toho ještě nebylo mnoho vykonáno. A také chci zdůraznit energetickou účinnost v oblasti dopravy s důrazem na elektromobily zašleněné do eh, inteligentní elektrické sítě po celé Evropě, tedy po Evropské unii, tak, aby tyto sítě mohly využívat lokální a regionálně vyráběnou elektrickou energii. Um Kolega Grote, já se omlouvám, že jsem přišel trochu později ale eh, právě se hovoří o podobném tématu také ve výboru pro životní prostředí, takže se omlouvám, že jsem přišel až teď. V roce 2008 jsme schválili klimatický energetický balíček a učinili jsme rozumné rozhodnutí. Řekli jsme snížení o 20 do roku 2020. Pokud ostatní velké státy, regiony světa budou spolupracovat, půjdeme na 30 ehm, Měli bychom se bavit o tom, jak je možné dosáhnout 30% a měli bychom se bavit také o taktikách, protože eh, Evropa sama nemůže zasáh, eh, zachránit světové klima. SVČ eh, poukázala také na to, že není potřeba evropskou klimatickou diplomaci, to řekl také Conny Hedegaard, ale je nutné, abychom se více snažili, abychom se snažili ve světě více hovořit o tomto tématu je nutné, aby také Catherine Eštnová eh, se snažila o klimatickou diplomaci. Klimatické konference jasně ukázaly, že máme vysoké cíle. A schválili jsme, hovořili jsme o 30%, myslím, že bychom do Cancúnu eh, mohli jet také eh, ze 40-50%. Ale myslím si, že výsledek konference by stejně nebyl jiný. ale závěr by neměl být, že už nebudeme dělat nic více. Naopak bychom měli dělat to, co říkal včera komisař Oettinger. Měli bychom se snažit podporovat obnovitelné zdroje, rozvíjet obnovitelné zdroje. Měli bychom mít ekologickou a průmyslovou politiku v Evropě. Eh, hovořila o tom také kolegyně Ek. Eh, my si vždy myslíme, že jsme ve světě dobří. My jsme také dobří, nemusíme se skrývat, skrývat ale je potřeba, abychom nezaostávali. Musíme se bavit o konkrétních cílech, o rozvoji obnovitelných zdrojů. Eh, je třeba dosáhnout 40 energetická účinnost. A pan Gírek o tom hovořil. Ano, je tam chyba. Nehovoří se o energetické e, spotřebě, ale o tom, že je potřeba nakládat s energií šetrněji, že je potřeba, aby spotřebiče spotřebovali méně. A je nutné, abychom neměli nejasné cíle, ale abychom měli konkrétní cíle. Abychom stanovili konkrétní cíle a snažili se dosáhnout eh, těchto cílů v oblasti energetické účinnosti. A další důležitá otázka je eh, přesun produkce o 2 do třetích zemí. A v Evropské unii dochází eh, k tomuto efektu. Prostřednictvím opatření, která jsme učinila, to jsme věděli už předem, jsme v oblasti produkce elektřiny Ehm, zvýšily nepřímé náklady a to zhoršuje konkurenceschopnost. Já si myslím, že to by se mělo odrazit v této zprávě. Měli bychom o tom hovořit také ve výboru pro životní prostředí. A na plenáce bychom také neměli říkat, jsme pro 20, jsme pro 30, jenom tak jednoduše. A, a doufat, že e, ta cesta, ty důvody a potom se nějak na veřejnost dostanou. Naopak, měli bychom na tom detailně pracovat. Klimatický energetický balíček jsme schválili v parlamentu velice rychle. Byli jsme do toho zapojeni, jak výbor pro životní prostředí, tak výbor pro průmysl ale museli spolu rozhodovat také další kolegové a ti neměli možnost se řádně zapojit, protože to bylo schábáleno v prvním čtení. A já se domnívám, že na tomto místě bychom si měli vzít eh, dostatek času na to, abychom zanalizovali, eh, jakým způsobem chceme postupovat dále. V oblasti obnovitelných zdrojů eh, je třeba silně, jasně postupovat eh, dále. Eh, komisař včera hovořil o 33% do roku 2020. Já se domnívám, že to je možné a že je to také v souladu se strategií EU 2020. Já vím, o čem hovořím. Já jsem z oblasti Eh, kde eh, největším zaměstnavatelem je v podstatě větrná energie. Eh, jsou tam zaměstnány tisíce lidí. Je to na severozápadě Německa. Já se domnívám, že bychom se neměli dívat na to, jak se někomu jinému snaží, jak se někomu jinému daří Eh, zaplňovat eh, nedostatky eh, dodávky. Měli bychom se o tom snažit my. Já se domnívám, že bychom se měli zabývat také CDM a společnou implementací. Tyto nástroje mají smysl, měli bychom je proskoumat. To bych si v každém případě přál u této zprávy. Takže na závěr bych chtěl a požádat o to, abychom nestanovovali cíle a potom teprve řešili, jak se dostaneme eh, k těmto cílům, ale spíše eh, se snažili mít k dispozici nástroje a snažili se o prosazování eh, vyššího snížení emisí také na mezinárodní úrovni. Je třeba dosáhnout Eh, vysokého snížení emisí, abychom omezili zvýšení teploty na 2%. A je třeba položit, položit si otázku, jaká politická rozhodnutí nás eh, dostanou k tomuto cíli. Eh, jaká politická rozhodnutí na druhou stranu dosažení tohoto cíle znemožní. Nesmíme ale zapomínat, že nejsme na světě sami, že máme mezinárodní konkurenci a, a problém přesunu zdrojů CO2 do třetích zemí je třeba brát vážně. Nejde o ideologický boj 20 eh, versus 30 Jde zde o budoucnost eh, Evropy jako eh, místa, kde jsou podniky, průmyslové podniky. Jde také o budoucnost naší planety, jde o investice do zelených technologií a tyto investice musí být účelové takovouto politikou musíme vytvořit nová pracovní místa a blahobyt v Evropě a nikoli eh, vyhnat podniky z Evropy, eh, protože potom přijdeme o pracovní místa a fabriky vyrostou někde jinde. A eh, máme cíle, ale z celkového společenského hlediska se nám zatím nepodařilo dosáhnout toho, čeho jsme chtěli dosáhnout. E, já bych byl rád, aby se kolegové v hojném počtu účastnili plánovaného slyšení k tomuto tématu. Děkuji. A pokud jde o otázku e, Já si myslím, že eh, o tu otázku, jestli jsme si eh, vyhradili dostatek času, eh, tak já si myslím, že u tenkrát u té debaty jsme na to dost času měli, a zejména pokud se jedná o mm, pochybnosti, pokud je to pochybnosti o následcích, tak je třeba tomu věnovat dost času. Děkuji, pane předsedo, říká pan Svoboda. Já souhlasím zcela s panem kolegou předřečníkem Zejména na tomto výboru se musíme zabývat tím, abychom dosahovali ekologických cílů, aniž bychom ohrozili pracovní místa v průmyslu. Některá průmyslová odvětví extrémně pracují na snížení energetické náročnosti i dopadů na životní prostředí. Když globálně budeme chtít snižovat emise CO2, a u, tak si musíme uvědomit, eh, že naše vyjednávací um, síla je poněkud slabší a mohlo by to poschodit průmysl. Ovšem, pokud budeme chtít zvyšovat průměrný eh, podíl obnovitelných energií, ne v každé zemi a v každém odvětví, tak to eh, samozřejmě bude ovlivňovat tu debatu ohledně průmyslu a CO2 a na druhou stranu se můžeme také Eh, také můžeme zohlednit tu tragickou situaci v Japonsku, to znamená, že bychom měli že bychom eh, více měli eh, klást důraz na obnovitelné energie, zdroje. Pan předseda je sám kritický k závazným cílům, ale bylo by to teď vhodnou příležitostí aby se eh, komise zamyslela na eh, silnými závaznými eh, cíly pro jednotlivé země. A pokud budeme mít ty závazné cíle k efektivnímu využívání energií a k obnovitelným energiím, tak můžeme hodně přispět k naplnění našich cílů a zároveň zachováme v pracovní místa. Musí k tomu samozřejmě přispět jak energetika, tak stavebnictví protože eh, tyto eh, odbory, eh, tyto obory jsou vyňaté ze statistik komise. Můžeme se podívat, že v těch plánech přijatých posledních týdnech tam se požaduje mnohem méně po dopravě než po průmyslu. Myslím si, že to není oprávněné, vzhledem k tomu, že chceme zachovat průmysl v Evropě a proto souhlasím s tím, co právě říkal kolega Grote. Paní Hercog. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že na výboru eh, v ITRE eh, všichni prakticky souhlasí eh, s tím, že musíme překonat ten cíl 20%. A měli bychom se vrátit k té původní myšlence, že ten cíl musí být globální a ne lokální, protože oxid uhličitý se vzduchem šíří všude. Máme před sebou tedy velký kus práce, ale musíme eh, zachovat naše základní rozhodnutí a sice posun tímto směrem. A tím můžeme eh, vydat eh, signál výrobním odvětvím, že je třeba se pohybovat vpřed, že revoluce musí pokračovat. A to platí i pro energetiku a na energetické přenosové sítě a tak podobně že to životní prostředí je společné pro všechny, nejenom pro 5 eh, milionů lidí v Evropě, ale i pro dalších 6 miliard. Já zmíním jenom jedno číslo. Pokud je o mezinárodní energii pro atomovou energii, tak spotřeba eh, elektřiny v Evropě eh, naroste o 40% podle jejich údajů. To znamená, že teď v roce 2011, od roku 2011 nám to každý rok poroste o 1% když se o tom bavíme, tak musíme pamatovat na tyhle ty věci. Ten eh, růst je dán eh, také eh, tím posunem nebo Eh, eh, mobilitou, protože eh, samozřejmě budeme používat elektrická auta a tak podobně. Nicméně musíme v našich plánech počítat se 40% navýšením spotřeby, to je důležité. Dále bych ráda řekla, že jsme svědky velkých nesouladů v Evropě. V některých, některé země jsou hodně napřed, věnují se tomu tématu, ale jiné regiony, jako je například můj region, ale není to jediný region, zaostávají. Takže eh, to, že se to v Evropské unii neřeší rovnoměrně, to, to jsou obrovské rozdíly. Já to nechci přepolitizovat, ale eh, kdyby jsme měli eh, volební kampaň v Německu a tam by člověk nehovořil o tomto cíli, tak by prohrál volby. Ale kdyby politici například v mojí oblasti hovořili o tom cíli, tak by pravděpodobně tam s tím prohráli volby. S tím též tématem. Takže tím chci říci, že jedna z nejstarších věcí je eh, vytvořit ty správné postupy a zajistit, aby eh, se k evropským občanům eh, přistupovalo všude stejně. Já vím, že evropští poličané, politici mají velkou odpovědnost a my se snažíme, ale zatím jsme nedosáhli té kritické masy, abych tak řekla. A proto se pokouším vyzvat komisi a evropské instituce, aby se nevzdávali Eh, v těch eh, zemích, eh, které zaostávají. Oni proto mají celou řadu hospodářských a dalších důvodů, ale mm, nesmíme je nechat vzadu. A potom mé oblíbené téma. Myslím si, že ta nízkouhlíková negramotnost, abych tak řekla, to se musí řešit v každé oblasti. Ti, kteří staví domy, netuší, co to jsou nízkoemisní budovy. Takže eh, musíme eh, se hodně snažit, aby eh, lidé měli ty správné poznatky na řešení té problematiky. Já doufám, že v mém regionu, a to je velký region, se nějak dotáhne na, ten ostatní, na ty ostatní a neměli bychom to vzdávat. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo zástupce komise. Komise je zastoupena panem Papantoniem. Máte slovo. Stefan Verhoeven from the Commission. Yes, first of all, I would... Ano, eh, především bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce třeba, že zde není přítomná za Eh, velice cenou zprávu. Mnoho prvků této zprávy je velmi užitečných, hodnotných, eh, zejména když se podíváme na to, jakými konkrétními způsoby, jaká konkrétní opatření potřebujeme pro energetickou účinnost a abychom dosáhli cíle za 20 na 20 Eh, komise vyjádřila svůj pohled ve stanovisku eh, proto, abychom zahájili informovanou diskuzi, aby tedy komise, rada, parlament mohla diskutovat o nákladech a eh, zisku, který by, vedl, který by přineslo to, kdybychom přesáhli 20 Zpráva se zmiňuje celé řadě těchto prvků, které jsou velice důležité a které do velké míry odpovídají i tomu, co už komise přednesla minulý týden ohledně cestovní mapy pro eh, snižování emisí uhlíku, abychom dosáhli tedy eh, našeho cíle, aby se teplota nezvýšila o víc než dostupně. Eh, je zde důležité se zaměřit na výzkum a rozvoj, abychom rozvíjeli nízkouhlíkové technologie, aby byly více účinné, méně nákladné, abychom tedy zlevňovali ty nízkouhlíkové technologie a také je to otázka inovativního financování a jejich nástrojů. Tato cestovní mapa zdůrazňuje také potřebu investovat do evropské ekonomiky, zejména v, oblasti budov a dopravy a e, jak e, usnadnit e, toto v budoucnosti důležité je zohlednit to ve finančních perspektivách pro komisi je velice důležitá tato e, diskuze a proto doufáme, že tato zpráva bude hotová ještě předtím, než tedy přijde komise s tím návrhem pro finanční e, výhledy, abychom mohli zaměřit eh, vše správným směrem. Pak se hovořilo také o energetické účinnosti, my toto velice víkám, vítáme. Také cestovní mapa zdůrazňuje, jak důležitá je energetická účinnost, abychom splnili naše cíle v této oblasti musíme naše úsilí napřít právě tímto směrem. Ještě pár poznámek. Jedna se týká mezinárodního vyjednávání a e, mezinárodního plánu na e, čelení klimatickým změnám. Je to jiná situace než před dvěma nebo třemi eh, roky, kdy jsme přijali energetický a klimatický balíček. který to bylo opravdu jednostranný závazek na 20 a hned jsme provedli také patřičné změny v legislativě. Od té doby došlo k celé řadě událostí. Eh, celosvětoví vůdci se dohodli tedy na, na těch dvou stupních Eh, ukázalo se, že i eh, vedoucí představiteli států celého světa se shodnou těch dvou procentech, dvě stupních, takže to není špatný cíl, ten, který si Evropská unie stanovila. I nové ekonomiky přijaly závazky a rozvíjejí konkrétní akční plány zaměřené na to, aby implementovaly takovéto snahy pak eh, je, už je to jasný rozdíl oproti kjotskému protokolu a oproti situaci před třemi roky. To znamená, je tu pokrok na mezinárodní scéně, nestačí ještě, eh, protože my chceme eh, závazné mezinárodní dohody a ještě se nám nedaří podle stávající situace tedy a těch tendencí dokázat dosáhnout toho čísla na dva stupně, pouhé dva stupně zvýšení teploty. Eh, ještě potřebujeme také, aby se více zapila činat. A nyní eh, k úniku uhlíku, o kterém hovořilo mnoho poslanců. Komise a mm, myslím, že eh, se to zmiňuje i jinde v energetickém balíčku, že přijímáme kroky na to, abychom chránili energeticky náročná odvětví před nebezpečím úniku uhlíku. Vytvořili jsme eh, systém eh, volných eh, alokací povolenek na základě určitých kritérií, která stanovují potřeby jednotlivých průmyslových eh, odvětví a máme zde další opatření, která vytvářejí určité kompromisní prostředí eh, mezi eh, parlamentem a radou, tak jak to bylo dojednáno před třemi roky v tom energetickém balíčku. Nyní tedy opět diskutujeme o těchto problematikách. I cestovní mapa se tím zabývala, protože my trvale monitorujeme situaci a oproti situaci před třemi roky se ta situace zlepšila. Z mnoha důvodů. Jedním je to, že všichni vidíme, eh, že dochází k eh, závazkům prostřednictvím tedy konference v Kodani na eh, mezinárodní úrovni. A oproti tomu, co jsme plánovali před třemi roky, tak teď už předpokládáme jinou cenu za tunu uhlíku než dříve. A ještě nám zbývá mnohé vyřešit ohledně eh, povolenek. Například Přijali jsme tedy určitá opatření a naše analýza jasně ukazuje, že opatření, která jsme přijali, byla adekvátní, byla efektivní a nadále budeme situaci monitorovat. Eh, ano, chce paní Cavalio za zpravodajku ještě odpovědět? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že tyto připomínky předám paní Jordan Cizel. Já si myslím, že eh, výbor se shodne na energetické účet, účinnosti, na ehm, nutno zohlednit nedávné eh, události, ehm, inovace, výzkum a vývoj a využití eh, nepředpokládaných zisků. Já se ale domnívám, že hlavním tématem spadajícím do kompetence tohoto výboru. A bude to, aby se podívala na roli průmyslu a na přesun zdrojů CO2 do třetích zemí. A odkazuje se zde na systém volných alokací ACDM. To jsou dostupné nástroje, ale tyto nástroje nestačí. A myslím, že paní Jordan Sizail se mnou bude souhlasit, bude souhlasit s názorem EPP, že otázka cíle v mezinárodních smlouvách už se souvisí s nalezením řešením pro průmysl. Měli bychom se snažit nalézt inovativní řešení a proto, abychom zohlednili potřeby energie v průmyslu. A my pracujeme v rámci PPP, EPP, snažíme se vytvořit odvětvový přístup, tak jak je tomu už u mezinárodních vyjednáváních o lesnictví a letectví. Myslím si, že bychom mohli něco takového skutečně udělat, protože by to přineslo přidanou hodnotu pro mezinárodní vyjednávání A také by to bylo dobré pro evropské cíle emisí CO2. My se domníváme, že následná dohoda nebude jedno, jednoduchou dohodou, jako byla kyotská dohoda. Bude to mnohem složitější, protože situace ve světě je mnohem složitější. Nestačí mít závazný cíl. Musíme mít eh, odvětvové cíle. Musíme mít dohody v rámci jednotlivých odvětví. A nyní můžeme začít analyzovat eh, tu možnost a zabývat se jí. Takže mnohokrát děkuji a veškeré vaše připomínky předám paní Jordan Cizel. Mnohokrát děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy 21. března. A celá řada kolegů poukázala na to, že ve čtvrtek se bude konat slyšení, takže na toto slyšení jsou všichni pozváni. Tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o budoucnost EZP po roce 2020, problémy v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky. Pan Rode je zpravodaj a má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že se všichni eh, shodneme, že eh, reforma společné zemědělské politiky už je dlouho potřebná a, mysl, a vím, že pro dánské předsednictví v roce 2012 to bude velká priorita. Je třeba zajistit eh, trvalou podporu veřejnosti politice a umožnit zemědělcům i nadále eh, produkovat vysoce kvalitní potraviny za konkurenceschopné ceny. Eh, zelená složka je v tomto aspektu velice důležitá a já se eh, velmi domnívám, že pokud se nám eh, do, podaří dobře nastavit, tak vytvoříme novou příležitost pro růst pro naše zemědělce, co by klíčové poskytovatele veřejných statků. Biomasa je velká nevyužitel, velkým nevyužitel, nevyužitým zdrojem zeleným a, veřejnost zatím nemá možnost e, využívat její výhody. E, ta zelená složka by také měla umožnit zemědělcům e, investovat do trvale udržitelných výrobních metod a do těch veřejných statků. Ale chci zdůraznit, že tady se nejedná o ekologický předpis. Zemědělci samozřejmě musí dodržovat evropskou legislativu a tady se jedná o něco úplně eh, jiného, než je eh, ta zelená nebo ozeleňovací složka. Tady jde o to dát eh, zemědělcům možnost dělat něco dalšího, než jako je, pokrytí, jako je zelené pokrytí nebo rotace plodin. Samozřejmě to také eh, znamená, eh, že eh, je třeba to uspořádat logicky, jednoduše a transparentně tu zelenou složku, jak pro zemědělce, tak pro veřejnost. Tahle zelená ekologická složka bude zřejmá, pokud tam budou veřejné, pokud tam bude seznam deseti environmentálních veřejných statků. Eh, ony samozřejmě eh, budou jiné v každém členském eh, státě. Je třeba zajistit, aby všichni zemědělci v Evropě měli stejnou příležitost získat tu zelenou ekologickou složku. A to znamená, že to, co už bylo zahájeno, by se mělo zohlednit. Myslím si, že takováto složka zelená složka, by velmi prospěla našemu životnímu prostředí, přispěla nebo dala by zemědělcům možnost dále růst a zvýšila naši globální konkurenceschopnost. Pane předsedo, těším se na veškeré připomínky výboru a na spolupráci se stínovými zpravodaji eh, v nadcházejících týdnech, tak abychom eh, dospěli k silnému stanovisku k budoucnosti zemědělské politiky. Děkuji vám a pan Perlo je jako první přihlášen do debaty. Děkuji vám, pane předsedo. Zemědělství je ústředním sektorem hospodářství EU, významně přispívá k HDP a pracovním místům, ať přímým či nepřímým. Strategie EU 2020 v souvislosti s ZP hovoří o tom, že zapotřebí zajistit kvalitní produkci a e, zabezpečit dodávky potravin, e, což bude vyžadovat investici, inovace, také prostřednictvím remodulace stávajících nových eh, výzkumných programů anebo osmého rámcového eh, programu, který se připravuje. Společně se sdělením tedy Evropské komise, o kterém nyní diskutujeme, také hovoříme o tom, že eh, zemědělství má zásadní úlohu pro boj proti klimatickým změnám a ochranu životního prostředí. Návrhy pana zpravodaje Rodeho eh, lze jen sdílet, je třeba zdůraznit ekologický potenciál a komponent eh, zemědělství a zaměřit se také na možnost eh, zeleného zemědělství a začne do prvního pilíře, tak jak stojí v ostavci 5. Je nutné, aby možnost subvencí v následující zemědělské politice byly chráněny v rámci víceletých období, aby takto bylo umožnění zelenější pak, která bude stabilní v dlouhodobějším horizontu. Je třeba integrovat biologické kultury a jak v prvním, tak v druhém pilíři toto všechno zdůraznit a také nadále umožňovat přístup k podpůrným eh, subvencím a k technické asistenci Globalizace eh, prohlubuje zranitelnost podniků a firem, způsobuje také fluktuace na trhu. Krize postihla nedávno veškeré odvětví zemědělství a ukazují také určité nedostatky SZP, která má málo flexibilní eh, pravidla Navíc se jedná o sektor, který trpí extrémní fluktuací cen a tomu eh, všemu musíme čelit v té budoucí společné zemědělské politice. Musíme začlenit anticyklická opatření tak, abychom byli schopni okamžitě a včasně reagovat na možné fluktuace na trhu. Ohledně přírodních katastrof, k níž dochází bohužel stále častěji a které zásadně ohrožují ziskovost zemědělských podniků, musíme najít eh, pojišťovací a finanční nástroje, které budou schopny reagovat účinně a dříve. Co se týče podpory eh, zisku zemědělců, je třeba najít rovnější, spravedlivější, vyváženější parametry, které budou brát v úvahu reálné příjmy a eh, zisky s ohledem na náklady na život a na ceny v jednotlivých oblastech a státech. Je třeba posílit druhý pilíř tak, aby byly posilny investiční opatření pro podniky, které fungují eh, v v pravidlech vztahující se k udržitelným metodikám. Je třeba také umožnit snadnější eh, vstup do práce mladým lidem, kteří chtějí pracovat v zemědělství a je třeba podporovat multifunkčnost zemědělských podniků. Je třeba takto napomáhat tedy obnově generační v zemědělství a pomáhat těm, kdo eh, chtějí zůstat pracovat ve venkovských oblastech, zejména v těch oblastech, které jsou pahorkovité a horské, je třeba předpokládat také geologické změny, e, které mohou způsobovat výrazné náklady v těchto oblastech. Musíme se zaměřovat e, na e, biodiverzitu a na využívání ekologických prostředků v zemědělství. Je Evropský parlament chce, aby do let 2014-2020 byly zachovány stávající eh, dotace do zemědělství, eh, který, které je eh, motorem evropské ekonomiky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vidím, že máte problém s výslovností mého jména. ale to není až takový problém. Děkuji, pane předsedo. Máme zde tři aspekty. v rámci tohoto tématu. Za prvé SZP společenství po roce 2020, tak abychom mohli řešit problémy v oblasti potravin a přírodních zdrojů. Dále zde máme územní problematiku. Myslím si, že to zahrnuje soudržnost, e, nejenom soudržnost v rámci e, e, celé EU, ale také soudržnost v jednotlivých členských státech a v regionech. Venkovské oblasti představují 98 celé plochy EU, takže nemůžeme říci, že je to nevýznamná věc. Pokud bychom to řekli, byla by to velká chyba. Dále, naše diskuze je reakcí na sdělení komise. A samozřejmě po tomto sdělení komise připravujeme zprávu. Připravuje ji pan Des ve výboru Agri. A na tuto zprávu reagujeme stanoviskem pana Jensa Rode. A ve stanovisku pana Jensa Rode jsem si povšimla toho, že o ekologické složce se hovoří jenom v pěti bodech z osmi. Ostatní tři body hovoří o jiných aspektech SZP. Já bych měl některé pozitivní připomínky ke stanovisku pana Rodeho. Prosazuje to, aby ekologická složka zůstávala v prvním pilíři to, odpovídá sdělení komise. Nicméně zpravodaj ve výboru Agri a chce, aby tato ekologická složka byla v druhém pilíři, takže má jiný přístup. A dále náš navrhovatel eh, zdůrazňuje to, že eh, zelená ekologická složka by neměla zvyšovat administrativní zátěž. Já bych chtěl říct, že zde mám určité pochybnosti. A hovoří se zde o tom, že by eh, se ze seznamu deseti eh, statků měly vybrat tři eh, veřejné statky. Nikde jsem ale nenašel informaci o tom, že je zde celkem deset environmentálních veřejných statků a výbor Agri jich má jedenáct a nemá tam blahobyty zvířat nebo dobré životní podmínky zvířat, ale já si myslím, že na to by se nemělo zapomínat ve chvíli, kdy hovoříme o ekologické složce. Myslím, že bychom to tedy měli zohlednit. A dále bychom se měli zabývat tím, jestli by to mělo, měly být tři ekologické složky nebo pouze dvě, jak navrhuje výbor Agri. Dvě ekologické složky, které budou požadovány od zemědělců. Potřebujeme zdůraznit, že zemědělství má také další aspekty, nejenom produkce potravin. Poskytuje veřejné statky a ekologická složka společné zemědělské politiky po roce 2020 a musí zdůrazňovat také to, že zemědělství vytváří určité veřejné statky, které jsou k dispozici pro občany. Já bych chtěl říci, že zemědělství nedodává jenom environmentální veřejné statky potraviny a energii. Zemědělství má obrovský vliv na další odvětví, jako je například průmysl v naší ekonomice. Myslím si, že bychom se měli snažit o synergie mezi společnou zemědělskou politikou a dalšími politikami. A to je v souladu s politikou EU 2020. Měli bychom využít eh, synergii, které vzniknou ve chvíli, kdy se politiky budou správným eh, způsobem doplňovat a budou správně implementovány. Další důvod, který musíme, další věc, kterou musíme eh, zdůraznit, je, že zemědělství je zdrojem také pro průmysl, nejenom pro obnovitelné zdroje, ale také pro další odvětví průmyslu. Podívejme se například na reformu SZP, eh, pokud jde o cukr. Došlo ke změnám a ztratili jsme asi 15 000 pracovních míst eh, v produkci cukrové řepy. a zároveň to eh, mělo vliv na eh, celou řadu zemědělských domácností v Evropě. Zemědělství vytváří pracovní místa a zemědělství má také vliv na průmysl v celé Evropské unii. Je zde celá řada eh, výrobků vycházející z zemědělství a máme také nové aplikace. A já se domnívám, že inovační politika Evropské unie by mohla podporovat um, nové ehm, aplikace v celé řadě odvětví. Myslím si, že stojí za to zmínit, že kromě jiných účelů zemědělství je také strategická role zemědělství, v, pokud jde o životní prostředí zemědělství také hraje důležitou rolu, roli v oblasti cen potravin. A my dovážíme celou řadu potravin z ostatních zemí a vyvážíme také potraviny do rozvojových zemí, kde to má vliv na ceny potravin. Zemědělství je také zdrojem obnovitelných zdrojů. Musíme zdůraznit eh, jednak obnovitelné zdroje, ale také to, aby tyto obnovitelné zdroje eh, mohly fungovat, je zásadní eh, otázka emisí. Zemědělství může pomoci k absorpci CO2. Hodně pozornosti jsme věnovali také úloze lesnictví, a pokud jde o vstřebávání CO2, ale málo jsme poukazovali eh, na to, eh, že zemědělství může sehrát úrohu například tím, že dochází k absorpci ehm, organických ehm, sloučenin v půdě. Myslím si, že kdybychom eh, to mohli zvýšit o půl procenta, eh, došlo by k výraznému snížení emisí CO2. Eh, pokud hovoříme také o zvýšení účinnosti zemědělství, jsou zde důležité dva aspekty. Za prvé, zemědělství může být zdrojem obnovitelné energie, ale zároveň zemědělství a absorbuje celou řadu produktů z jiných oblastí. Například eh, z automobilového průmyslu. Je nutné zvýšit eh, energetickou účinnost eh, také těchto zařízení, například motorů v automobilech. A pomohlo by také zvýšit eh, ekologičnost zařízení využívaných eh, v zemědělství a zvýšit jejich eh, energetickou účinnost. A v energetické produkci se využívá hodně energie pro chlazení. A z tohoto procesu je možné také zpětně získávat energii. Samozřejmě to stojí mnoho peněz a ne vždy se to využívá, protože právě proto, že je to nákladné. Možná bychom tady mohli zmínit druhý pilíř, který by mohl přispět k vytvoření nových pracovních míst na venkově, především v malých a středních podnicích, ale také bychom mohli eh, mít lepší infrastrukturu, širokopásmový internet eh, v těchto oblastech. Je rovněž eh, nutné zdůraznit to, že je třeba eh, posilovat například solární energii a zpětné získávání energie ve venkovských oblastech. Zpětné získávání energie zachlazení a zvyšování energetické účinnosti eh, budov je také zásadní v tomto kontextu. A takže to jsou připomínky z mé strany. Já budu spolupracovat s pravodajem, budu chtít předložit některé pozměňovací návrhy, které eh, nějak nebudou narušovat strukturu stanoviska, nicméně doufám, že nám pomohou ehm, zdůraznit eh, důležitou úlohu zemědělského sektoru. Děkuji. Děkuji, Lena Ek. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že my, co ve výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, eh, máme eh, velkou úlohu, eh, pokud jde o budoucnost společné zemědělské politiky. Zemědělci jsou podnikatelé, vytvářejí pracovní příležitosti eh, a vidíme, že jich je hodně v Evropě v zemědělství i v lesnictví. V textu eh, i které se poukazuje na celou řadu důležitých zásad. Samozřejmě je to eh, zjednodušování, úloha průmyslu a souvislost s pracovními místy a možnosti. Myslím si, že ta ekologická složka, toho zelenění to by mělo spadat do prvního sloupce. Tím by se to usnadnilo a ve členských státech by se do toho zapojoval jeden konkrétní úřad. Ve druhém pilíře, eh, pilíři už je celá eh, řada eh, různých úřadů, takže já si myslím, že ten první je vhodnější. Pokud budeme chtít, aby ten eh, sektor byl konkurenceschopnější a moderní, tak eh, první pilíř je k tomu klíčem. Všichni z nás hodně cestují. A eh, ve stávající krizi, když se podíváte na to, co se děje, včetně Japonska, tak je eh, hrozná škoda, že eh, výroba alternativních paliv, jako je bioplyn a tak, výroby, to, to, to, to prostě eh, se nerealizuje a to je strašná škoda. Bioplyn se dá využít k výrobě elektřiny i paliv. Obro, možnosti jsou obrovské, technologie existují, nicméně investice nikde. Německo je příkladem toho, eh, jak ty instalace fungují, jinak už se musíme prostě dívat až na Nový Zéland. Měli bychom eh, se tedy postarat eh, o to, aby zemědělci měli podnět k tomu, aby, měli, aby byli motivováni investovat do výroby zelených energií. V současné době se hovoří o té nevyužívané zemědělské půdě. A, a bavíme se o tom, že těch 5% nevyužívané půdy by se mělo použít e, zajedno tedy k regeneraci půdního fondu a odpad z těchto technik by se mohl použít na výrobu bioplynu. Už otázkou je, ve kterém sektoru, eh, kterému sektoru ve společnosti budete říkat, nepoužívejte 5% svého eh, sektoru. My potřebujeme pracovní příležitosti, potřebujeme potraviny a potřebujeme eh, energii. Takže pokud hm, máme 5% nevyužívané půdy v Evropě, tak to je opravdu hodně staromodní způsob, když ji můžeme využít a zároveň regenerovat. Potom eh, se tady použilo, eh, hovořilo o efektivním využívání eh, v energii a to souvisí s zemědělstvím také. Existuje celá řada studií, která poukazuje na konkrétní možnosti. A někdy se ukazuje, že o 40-50% by se mohly energie využívat lépe v zemědělství. Společná zemědělská politika na to nepamatuje, ale je to velice důležité. A je důležité, aby nová společná zemědělská politika už to měla. Obsahovala tyto prvky. Dobrá. Takže teď bych dal slovo ještě komisi. Kdo tady je, prosím? Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat vašemu výboru za zájem, který věnujete sdělení OSZP SZP eh, z roku 2020 a eh, chtěl bych eh, přinést několik úvodních poznámek. Především vítám ten pozitivní postoj k návrhům ohledně ozelenění. Je to téma, které se velice blíží pohledům Evropské komise i ve vaší zprávě Někteří poslanci také mluvili o tom, že je zapotřebí, aby toto ozelenění nespůsobilo další dodatečnou byrokracii a také Evropská e, komise může říci, že velice bdí na další věci a to, že SZP v současné době už e, prošla určité zjednodušení a je to také důležitou součástí sdělení komise, zejména expertní výbor, který eh, pro komisaře se tímto zabývá, se snaží o to, aby zajistil, že jednotlivé agentury i výrobci zemědělští, eh, kteří takto spolupracují a doporučují jednotlivá opatření, zaměřená na to, aby eh, další legislativa tedy nevytvářela dodatečnou byrokratickou zátěž. To je tedy vše, co jsem chtěl říct je ohledně byrokracie k tomuto tématu. Komise se také připojuje k návrhům nebo stanovisku vašeho výboru o důležitosti inovací a vývoji nových eh, řešení pro zemědělství. Ve sdělení komise se, kon, se zabýváme konkrétně rozvojem venkovka, venkova a komise jasně uvádí, že životní prostředí a klimatické změny, eh, změny a inovace jsou tři oblasti, na které se musíme zaměřovat eh, v rozvoji venkova. Má-li tedy Evropa býti inovativní, je třeba se na to zaměřit a proto i jednotlivá oddělení Evropská komise jsou připravena spolupracovat s Evropským parlamentem a jednotlivými výbory Evropského parlamentu na možných inovacích pro zemědělskou oblast, zejména s ohledem eh, na ty současné výzvy, jimiž jsou klimatické změny, je třeba, abychom zvyšovali produktivitu v zemědělství a snižovali surovinovou náročnost. A zemědělská produktivita musí tedy eh, správným způsobem eh, odrážet tyto principy a chránit životní prostředí a suroviny. Děkuji ještě jednou, pan Rode. Já tentokrát eh, odpovím rovnou řeči a sice dánsky, můžete si vzít sluchátka. To by bylo nejlepší. Eh, eh, Děkuji eh, za konstruktivní příspěvky do debaty. Já si myslím, že tyto rozhovory jsou velice užitečné. Mám akorát 1500 eh, různých podnětů, které bych mohl eh, použít eh, a je samozřejmě velmi těžké to zohlednit, to, co, všechno, co zde bylo zmíněno. Proto já jsem se přesně soustředil na některé věci. Já jsem vytvořil návrh stanoviska, který postihne všechny prvky. Kdybych se zaměřoval na konkrétní věci, tak bych musel dojít k jiným závěrům. Tohle má být eh, stanovisko eh, zaměřující se na zelenou složku, na tu ekologickou eh, složku společné zemědělské politiky a její přínosy. Jak kolegyně Ek říkala, jedná se o hospodářský obor a, a tohle se potom může dále šířit ekonomikou a může to přispět k eh, naplňování strategie 2020. V rámci určitých omezení jsem samozřejmě se musel pohybovat eh, a uvidíme, jaké přijdou pozměňovací návrhy. Mohli bychom celý ten text hodně prodloužit, když přijdou všechny pozměňovací návrhy. Ale myslím si, že musíme přijmout hlavně velmi, eh, velmi silné stanovisko ale prvořadé je pro nás to umění omezit se na eh, téma, aby to ještě někdo četl. Musíme tedy eh, toto mít na paměti při našich budoucích debatách, ale samozřejmě jinak jsem velice rád, eh, že jste přišli s dobrými myšlenkami a rád je tam zahrnu. Musíme samozřejmě vyjednávat o tom, jestli to půjde do prvního nebo do druhého pilíře. Také si myslím, že by to bylo lepší do prvního pilíře. I z byrokratického hlediska by to bylo vhodnější. Ale eh, můžeme se o tom bavit eh, při dalších vyjednávání, ale už teď vám děkuji za eh, dobré a konstruktivní návrhy. Děkuji, říká pan předseda. A 22. března v 12 hodin je lhůta pro podání těch již oznámených pozměňovacích návrhů požadovaných. A teď další bod. A teď jde o řešení problémů týkajících se bezpečnosti při těžbě ropy a zemního plynu na širém moři. Za to zodpovídá kolegyně Ford a má jako první slovo. Já jsem neřekl, eh, předchozí debaty. V půl jedné máme skončit a máme ještě dva body. Takže já bych řekl půl, hodiny na toto téma, půl hodiny na další téma. Když to bude rychleji, tak to také nebude špatně. Paní Ford. Děkuji. A děkuji vám, že jste nám umožnili mít první výzměnu názoru. Už jsme se setkali s stínovými zpravodaji minulý týden. Já jsem navrhla zprávu, je na cestě všem poslancům. Eh, byla omezena velkým limitem. Já bych tam bývala napsala mm, mnohem, eh, větší, eh, mnohem více věcí. A zejména v první fázi, kde se zabývám oblastmi pro EU, oblastmi EU, kde je více té příbřežní těžby, tak a těmi novými oblastmi, tak tam bych tomu bývala věnovala větší pozornost a možná, že to udělám prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Vím, že se to více uh, řeší, eh, že se tam více řeší ropa než plyn, ale uh, vzhledem k tomu, co se stalo v Mexickém zálivu, Deepwater Horizon, tak se teď politici více zaměřují na bezpečnost těžby v našich vodách. Je třeba, abychom vyvodili ta správná ponaučení je eh, to také v našem zájmu, pokud jde o energetickou bezpečnost a různorodost eh, dodávek, zachovat si naše domácí zdroje, ale je třeba to dělat bezpečně. Eh, je třeba šířit ty režimy správné do všech vod a nepodkopat přitom stávající standardy ne všechny, eh, eh, ne všechna těžba je vysokotlaková. Máme eh, vrty v nízkých, tedy v mělkých vodách, které nejsou vysokotlakové a všechny lokality musíme posuzovat podle jejich daných rizik. Klíčový rozdíl mezi USA a tím, z čeho jsem byla ve svědkem v Severním moři, je, že v USA se očkrtává Eh, se očkrtávají dotazníky, kdežto eh, eh, komise zdůrazňuje bezpečnostní přístup, takový bezpečnostní kontejner je specifický pro danou lokalitu, zohledňuje různá ekologické a technické požadavky a všechny eh, tedy takto posuzuje. Jedná se eh, o nepreskriptivní eh, režim, ale očekává od provozovatelů, že systematicky posoudí veškerá rizika, přijmou kroky k jejich zabezpečení před zahájením provozu. Pokud jde o to, jak to bezpečnostní odůvodnění je prezentováno, tak já si myslím, že prezentace nestačí, ale a bez, eh, a bez vnějšího schválení eh, nelze eh, schválit provoz. V mm, Mexickém zálivu se měnila spousta specifikací v krátké době, aniž by bylo třeba to externě posoudit. To by bývalo nebylo možné, kdybychom se drželi těch správných postupů, které fungují v některých evropských státech. Komise ukazuje, že v současné době u nás máme dobré výsledky, pokud jde o BOZP na těch ročních ropných plošinách a to i v, a v dalších oborech. Je dobré, že eh, personální bezpečnost je tak důležitá věc. Nicméně bezpečnost postupů je také důležitá. Vysvětlím vám, oč jde. Na vrtné plošině Deep Water Horizon byly základní postupy k zabezpečení eh, bezpečnosti nebo zajištění bezpečnosti, eh, tam nebyly dodrženy. A, a nedodržovali a netestovalo se tam pravidelně v příslušné eh, zařízení. Automatický proces uzavření nefungoval, respektive nebyl uplatněn nebyl uplatněn dostatečně a nedost, nestalo by se to bývalo, kdyby se eh, postupovalo eh, tím správným eh, způsobem. A proto tady vlastně nešlo potom stisknout tlačítko a celou tu plošinu vypnout. Takže kdyby oni bývali se drželi toho, co je běžné v takových zralejších evropských vodách, tak by se jim to asi nestalo. V legislativě je nezbytné si uvědomit, že eh, důležitá je implementace. Efektivita, nebo to, co napíšeme, bude eh, užitečné jenom, když to inspektoři a regulátoři opravdu eh, budou provádět v praxi. V oblastech, kde se teprve nově začíná těžit, zejména ve středozemním a Černém moři, neexistují dostatečné inspekce a je třeba tam vytvořit příslušnou kapacitu. Inspektoři musí mít dobré pracovní vazby eh, na, na zástupce těž, na těžaře a je třeba vytvořit si eh, řádné postupy. Je zřejmé, že ve Spojených státech nebyli dostatečně kvalifikovaní inspektoři, neexistují finanční uh, výmluvy. Tam by to měl platit průmysl, aby ti inspektoři byli dobře placení. Existuje ovšem v omezený zdroj, a sice nalézt inspektory eh, eh, s nezbytnými odbornými znalostmi. To jsou problémy. Samozřejmě i v oblastech EU, kde eh, ten průmysl už existuje další dobu. Je tedy třeba tento zdroj využít efektivně. Nejsem také přesvědčena eh, zcela, že je třeba mít eh, inspektorát na úrovni EU. Nicméně je třeba se navzájem posuzovat a evropské úrovně, eh, evropské země možná mm, si navzájem mohou pomoci i prostřednictvím EU vytvořit tu kapacitu v nových oblastech. A to, pokud by to pomohlo, by mohlo vést i k vytvoření těch přeshraničních inspektorátů. Je také třeba si mnohem lépe vyměňovat informace, mnohem efektivněji. A myslím že si, že EMPSA může mnohem eh, lépe pomoci při koordinování v době krize. V Severním moři jsme byli svědky eh, průběžného dialogu mezi eh, regulátory. Existuje fórum, eh, na kterém oni se pravidelně setkávají a kde se baví. Jsou tam i země eh, z vnějšku EU, například Norsko se samozřejmě účastní Severomorského fóra. Takovéto fórum by bylo také vhodné například ve středozemním moři, protože tam probíhá těžba a nemusí být nezbytně eh, v vodách EU, čili sdílet ty zkušenosti eh, z těch neevropských vod. To by bylo eh, velmi užitečné. Také si myslím, že průmysl by měl udělat toho více na výměnu informací a měl přispívat ke globálním standardům. Slovo bezpečnost není nic, co by patřilo konkrétnímu provozovateli. Je univerzální. Pokud jde o stávající režimy, bezpečnostní, tak eh, nejsem si jistá, jestli stačí. Podívejte se na eh, letecký průmysl a na to, jak hlásí eh, v incidenty. To by se mohlo uplatnit globálně i v ropném průmyslu. G20 podporuje informování online, sdílení té, těch správných postupů, jak v oblasti v regulace a inspekcí, tak v oblasti vyšetřování nehod. Potřebujeme eh, mít lepší eh, eh, krizové plánování, se snažím to všechno zkrátit. A z Deepwater Horizonu jsme si mohli odnes po naučení, že je třeba daleko rychlejší krizové reakce je třeba eh, mít eh, eh, zařízení, kterým se bude dát uzavřít porouchaná, porouchaný vrt. Je třeba, aby si ho průmysl objednal a měl ho k dispozici. Ovšem řada toho eh, těch eh, vrtných plošin není v eh, středozemním moři, v evropských vodách a otázkou je, kdo to potom zaplatí, jestli to budou severoafrické země nebo my. Je třeba ehm, ehm, připravit se na různé metody. Ehm, některé metody byly použitelné v Mexickém zálivu a vzhledem k tomu, že u nás máme uzavřená moře, jako je středozemní moře, tak se tam nedají použít takové technologie. Například to sbírání z povrchu, to by asi nebylo zas tak možné v Severním moři vzhledem k ekologickým podmínkám, jako to bylo možné v Mexickém zálivu. Potom průmysl musí platit, znečišťovatel platí, to jsou zřejmé principy, potom ten držitel licence, který zodpovídá za všechny ostatní subdodavatele, potom tady máme ten systém mezi Dánskem a Fajerskými ostrovy, kde členské státy odpovídají až 250 miliony dolary za daný incident. A toto mm, pojištění vzájemné eh, rizik vede také eh, ke vzájemnému dohledu eh, mezi jednotlivými provozovateli. Musí se to dělat tak po sousedsku, ale možná, že takovýto fond bychom mohli okopírovat také v dalších evropských vodách. Nejedná se tam o žádné zastřešení odpovědnosti. Pokud překročíte těch 250 milionů, tak provozovatel stále ručí, ale alespoň je tady okamžitý jasný mechanismus k eh, rychlému řešení pojistných událostí. Já chápu, z čeho komise vychází. Evropské společnosti by měly mít zapovinnost uplatňovat evropské normy tam, kde fungují. Musíme eh, si uvědomit, že potřebujeme praktické řešení. Evropské společnosti pracují v různém regulačním eh, řeš, eh, v režimu. Musíme se zamyslet, kdo nad tím bude dohlížet, kde mezinárodní spektoři nebudou letat po celém světě mezi různými plošinami, které fungují v různých režimech. Takže musíme nalézt společný jazyk v Evropě. Mezinárodní společnosti chtějí nás ujistit, stejně tak jako své investory a zákazníky, že používají ty správné postupy, takže musíme nalézt způsob, jak jim to umožnit. Pokud jde o další věci, které tam budu psát, tak tam bude eh, více plynu, více mpsy a těším se na spolupráci s kolegy ohledně Středozemního moře a Černého moře a spojování zdrojů a jak zapojit země eh, s námořními hranicemi mimo EU, eh, e eh, i když se to potom stále ještě týká EU. Takže tolik jenom několik obecných poznámek. A ještě 29. Eh, března eh, naše frakce bude pořádat slyšení tím zpravodajové. Doporučuji účast. Vítáme eh, všechny ze všech stran celého parlamentu. Budeme tam mít řečníky z oblasti Středozemí, ze Severního moře. Budeme tam mít experty, kteří eh, se podíleli na té mexické katastrofě, takže eh, bude to 29. března dopoledne. Děkuji vám a nyní tady jsou čtyři eh, řečníci a první je paní Hall. I will try to be... Děkuji. Děkuji, budu se snažit být stručná. Děkuji za tuto velice dobře propracovanou zprávu a úzkou spolupráci se stínovými zpravodaji, což nám pravděpodobně pomůže také při zpracovávání těch pozměňovacích návrhů, eh, při rozšiřování eh, toho textu, jak vím, že tu jsou omezení na počet slov. Vy jste hovořila o regionální spolupráci, o významu spolupráce eh, s aktéry ze sousedních zemí, které nepatří k EU, Hovořila se také o potřebě lépe implementovat stávající legislativu a úmluvy. A to je opravdu věc, kterou musíme zajistit. Eh, nehledě na možnost ještě další legislativy, musíme zajistit to, aby se aplikovalo správně to, co už máme. Pak je to jedna zásadní otázka, na kterou se musíme velice bedlivě zaměřit. Je tu určitý konsensus ohledně toho, jak důležité je eh, se řídit osvědčenou praxí, nehledě na druh vrtů nebo okolností. Je třeba se držet tedy osvědčených praxí pro danou oblast. Ale ještě mi jedna věc není jasná. Jak to chcete prosazovat? Jak chceme zajistit, že všechny členské státy po celé EU skutečně tyto osvědčené praxe uplatňují. To je věc, na které ještě budeme muset společně pracovat. A také jsem ráda, že jste se zmínila o potřebě toho, aby evropské firmy e, používaly stejné standardy nehledě na to, kde pracují. Když se pracuje v jiném režimu než je režim EU, může dojít k tomu, že se pracuje v jiném regulatorním rámci. Ale evropští občané očekávají, že dojde k tomu, že ty firmy budou eh, dodržovat stejnou úroveň zodpovědnosti, nehledě na to, v jaké části světa zrovna pracují. A myslím, že je důležité, abychom našli způsob, jak zajistit, eh, že toto bude přísně dodržováno. Děkuji. My excuse, Ms. Cavallo. I was just following the list. Já se omlouvám paní Cavalio, e, šel jsem podle seznamu a paní Cavalio měla být první, když paní Hol je také stínová zpravodajka. E, to není žádný problém, já jsem jenom chtěla, abych byla na seznamu. Nejdříve bych chtěla poděkovat Vicky Ford za zprávu, e, za velice otevřený a inkluzivní přístup spolupráce se stínovými zpravodaji. Já mám čtyři hlavní připomínky k této zprávě. Ke dvěma už paní Fordová řekla, že je může zahrnout. První se týká toho, že tato zpráva se soustředí na ropu, ale měl bychom zahrnout také otázku plynu a otázku terminálu LNG. Za druhé, zpráva se soustředí na roli členských států. Já se domnívám, že to nestačí. Měli bychom mít koordinaci na evropské úrovni a měli bychom mít také koordinaci se sousedními zeměmi. Jak řekla Fiona Hall, Měli bychom se podívat na to, jak je možné to provést. Ale myslím si, že letecký průmysl je velice dobrým příkladem, jak eh, už zde bylo zmíněno. Takže bychom měli zanalizovat postupy v leteckém průmyslu získat určité zkušenosti z tohoto průmyslu. Jak vidíme pro, v případě velkých eh, katastrof eh, není, nestačí eh, místní nebo národní koordinace. A pokud jde o agenturu, v současné době se soustředí především na znečišťování z lodí ale tato agentura by se mohla také zabývat otázkou bezpečnosti, otázkou předcházení nehod a koordinací. V případě katastrof eh, z ropných a plynových plošin. Ústě s tím souvisí úloha průmyslu. Ve zprávě se hodně zdůrazňuje úloha průmyslu, například to, že průmysl nese primární odpovědnost, pokud je o reakci na katastrofu. Já souhlasím s tou odpovědností a s financováním, ale regulace, bezpečnost, koordinace, reakce na katastrofu. A u těchto věcí zkušenost ukazuje, že nestačí spolehat na průmysl. Reagovat by měl veřejný sektor a měl by to být koordinováno na evropské úrovni ve chvíli, kdy je třeba reagovat na katastrofu. A poslední bod. Zpráva se hodně soustředí na Severní moře. Já to chápu, hodně aktivit probíhá v této oblasti. Nicméně, Pokud jde o fórum Severního moře, toto, něco takového by mělo být také exportováno do Středozemí a Černého moře. A evropské společnosti, které, mají, které provozují svoji činnost eh, na celosvětové úrovni, by měly dodržovat stejné standardy všude. Eh, měli bychom to prosazovat. Eh, je třeba, aby existovaly stejné standardy bez ohledu na to, kde dané podniky provozují svoji činnost. Takže to byly mé připomínky. Děkuji, pan Skinner, jako stínový zpravodaj. Jsem stínovým zpravodajem za SAD. Já jsem přesvědčen o tom, že e, není žádný průmysl, který by byl srovnatelný. Ve chvíli, kdy dojde ke katastrofě, e, zemře, e, zemřou stovky lidí. V roce 1988 došlo ke katastrofě a zemřelo 167 pracovníků. Eh, na jedno, jedné plošině bylo 220 pracovníků. Eh, v roce 84 eh, zemřelo v Mexiku v rafinérii 650 pracovníků. To je součást tohoto průmyslu, to si většina lidí myslí, ale Ochrana musí být na takové úrovni, že e, nedojde k chybám, protože ve chvíli, že když dojde k chybě, zemře celá řada lidí. A já si myslím, že e, je to velice nebezpečné. Tyto plošiny na moři jsou příliš daleko, a, než aby někdo mohl poskytnout naléhavou pomoc. Takže je potřeba udělat všechno pro prevenci. A já doufám, že průmysl nebude žádat o to, že budeme snižovat eh, požadavky. Je třeba, bychom měli řádný regulatorní přístup. Je otevřeným tajemstvím, že odbory, které zastupují eh, lidi eh, pracující na těchto plošinách, mají názory na to, jak mohou chránit své pracovníky. A jejich eh, eh, názory by neměly být zapomínány, protože se mohou odlišovat od názorů průmyslu. A to znamená, že když se bude konat eh, slyšení, měly by být jejich názory také zohledněny. Máme v Evropě organizaci těchto odborů a já si myslím, že je třeba je konzultovat. Zmínila jste plyn, já si nejsem jistý, jak e, to funguje s tlakem, jestli je tam vysoký tlak e, nebo nikoli. Často se hovoří o vysokém tlaku v severním moři. Vychází plyn také pod vysokým tlakem? <clears throat> Nebo jak to je? Mě až tolik nezajímají ty technické aspekty, ale spíše postupy, které jsou schopné zmírnit dopady jakékoliv katastrofy. Nejde jenom o životní prostředí, ale také o bezpečnost lidí. Takže to, co se stalo na, eh, v Deep Water Horizon v amerických vodách, eh, je eh, strašné. Má to vliv na to, co my uděláme nyní. Celý ten zdroj byl nakonec zacpán, ale trvalo to velice dlouho. Něco takového by se možná mohlo stát v evropských vodách ale je třeba, aby společnosti měly připraveného něco, co může být okamžitě použito. Možná by bylo dobré k tomu mít nějaké formální eh, nařízení, eh, nějakou formální úpravu, nejenom čekat na to, že eh, odborníci z ropného průmyslu budou vědět, co mají dělat. Musíme být velice kritičtí, musíme prosazovat ty nejpřísnější standardy, nejenom kvůli těm ztraceným životům, ale také proto, že tyto ropné plošiny jsou zásadní pro naše energetické potřeby. V současné době se hovoří o možné moratoriu na jaderný průmysl a e, proto musíme být opatrní, e, pokud jde o ropu. Pokud bychom e, nyní se zbavili jaderného průmyslu, budeme mít e, mnohem méně energie. E, takže já doufám, že zpravodajka předloží něco, co bude dobrým východiskem pro další vyjednávání. Děkujeme panu Skinnerovi, nyní pan Rubich. Děkuji, pane předsedo. My jsme se v v výboru STOA eh, setkali se zástupcem amerického bezpečnostního úřadu a probírali jsme s ním ty otázky. Eh, zpráva je z toho k dispozici, ale eh, s ohledem na eh, japonskou katastrofu si myslím, že by vydávalo smysl pohovořit si o zátěžových zkouškách, zkouškách pro ty mořské plošiny. Co se stane, když tam bude nějaká tsunami nebo zemětřesení a jak to vypadá se starými zařízeními? a vedeními, která už neodpovídají novým technickým normám. Myslím si, že tady je dobré, aby předložila komise návrhy na stůl. Měli bychom pamatovat na to, aby vzhledem k nové situaci, zejména v Japonsku, eh, jsme byli připraveni a věděli jsme o tom, co se děje. Děkuji, pane Rybigu. A teď eh, pan Panek z Evropské komise. Thank you, Mr. Chairman, and good morning. Děkuji, pane předsedo, a všem vám přeji dobré dopoledne. Nejdříve eh, děkuji eh, panu zpravodajovi za to, že vyvinul iniciativu a celému výboru za to, že ji přitom podpořil. Jedná se o velice užitečnou iniciativu, která je klíčovým příspěvkem nejenom pro eh, práci komise, ale i pro pro veřejnost. Jak asi víte, tak eh, komise přišla s komplexním eh, koncepčním dokumentem, eh, kde navrhuje konkrétní kroky a kde říká, jaké konkrétní věci by se měly u těch námořních plošin bezpe- po bezpečnostní stránce řešit. A já jsem rád, že pan zpravodaj jako my a výbor jako celek do značné míry souhlasí s návrhy komise pokud jde o tu, ty oblasti, kde je třeba něco dělat, kde je, a co je třeba konkrétně dělat. Rád bych vám eh, poskytnul aktuální informace. A sice po vydání zprávy v eh, říjnu jsme dále pokračovali interně v činnosti. Pracujeme na tom, na těch návazných krocích, jak jsme navrhli. To znamená, zahájili jsme eh, přípravu studie, případ, tedy posouzení dopadů. Eh, zabýváme se eh, dopady všech těch navrhovaných kroků. Teď jsme zahájili takové veřejné připomínkové řízení, které bude trvat prakticky dva měsíce a umožní všem v Evropě vyjádřit se k bezpečnosti ropných plošin, nebo vrtných plošin, pardon, a jsou tam mm, převážně otevřené otázky, otevřená témata, to znamená, že to dává velice široký prostor veřejnosti, aby se mohla vyjádřit. Ty otázky se zaměřují přesně na věci vymezené zprávou a hodně to zapadá do toho, o čem tady hovoří pan zpravodaj. Tím se tedy ukazuje, že eh, se navzájem tak jako synergeticky doplňujeme a to by mělo zvýšit eh, efektivitu jaké, jakýchkoliv kroků přijímaných na evropské úrovni. Já bych připomněl, že nejenom zpráva a sdělení komise, ale i eh, vyjádření našeho komisaře, nebo mého komisaře, jasně ukazují, že se snažíme o to, aby v létě letošního roku už byly nějaké iniciativy na stole takže není času na zbyt, zejména vzhledem k rostoucím obavám ohledně dopadu eh, eh, v energetiky na životní prostředí a bezpečnost po celém světě. Já bych chtěl zdůraznit, že mm, si myslíme, že obecný přístup té zprávy je hodně v souladu s naším smýšlením a našimi snahami ty problémy, které jsou tam pojmenované, vnímáme také. A některé ty kroky zde navrhované jsou tak konkrétní a do takové míry v souladu s tím, jak eh, k tomu přistupujeme my, že bychom byli při, eh, připraveni to eh, přejmout ve stejné formulaci do naší stávající analýzy nebo do našeho akčního plánu. Pokud bych eh, eh, mohl vyjádřit nějakou obavu, tak eh, bych zopakoval to, co říkal jeden stínový zpravodaj. V té zprávě nám chybí trochu, tak trochu evropský rozměr. Je tady celá řada oblastí, kde je třeba něco dělat a hovoří se tady o nich, ale zpráva nehovoří o tom, kdo by měl jednat a kde by měla Evropa tomu přispět. Řada těch kroků, které je třeba přijmout, se nejlépe přijme na evropské úrovni. Tam by to bylo nejlepší. Nenechává se tady iniciativa na členských státech a průmyslu, ale na evropských institucích. Například potřebovali bychom eh, celoevropské národně specifické eh, Ehm, národně specifická pravidla pro ehm, udělování licencí s přihlednutím k technickým schopnostem eh, žádajících stran a vzhledem eh, k opatření na eh, zvládání rizika také. Takže po celé Evropě napříč hranicemi by to mělo platit tak, aby ty nové licence nezvýšily nebezpečení nebezpečí pro životy a životní prostředí. Potom, eh, jak se zde hovořilo o správných postupech a nejlepších technologiích, na evropské úrovni prostřednictvím evropských iniciativ bychom asi došli nejdále. To se eh, už dostávám ke transparentnosti. Transparentnost je oblast, kde je třeba eh, sdílet informace po celé Evropě A právě eh, komise je, myslím, eh, tím nejvhodnějším eh, prostorem, kde vytvořit platformu pro sdílení nástrojů. Potom zpráva také tedy poukazuje na to, že je tady role pro evropské instituce pro sdílení informací. Takže kromě těch několika míst v Evropě, tak děkuji vám a teď má slovo paní Ford. A, a jenom uh, stručně máme na to dohromady půl hodiny. Máte minutu. Dobrá. Souhlasím téměř se vším, co bylo vyřčeno. Ano, je tu pro sebe EMSA a eh, pro jednání reakci na eh, neštěstí. A já bych Rada dosáhla toho, že zajistíme, že jednotlivé státy budou hovořit, řekněme, stejným eh, jazykem nebo že budou používat stejnou terminologii, tak aby byli schopni se koordinovat rychle, když dojde k nějakému neštěstí. Ohledně primární zodpovědnosti eh, podniku, ano, měli by měli by předvídat, co se může stát a měli by připraveny tedy eh, možnému řešení problému. Já o tom přemýšlím a jsem eh, přesvědčena, že zapotřebí evropské kooperace, nejen tedy kooperace v rámci EU, ale s dalšími státy. Ohledně eh, osvědčené praxe u udělování licencí, ano, je to přesně to, co jsem měla na mysli, když jsem hovořila o tomto tématu ohledně transparentnosti, tedy sdílení informací, předávání informací, reagování na neštěstí, ehm, předvídání potenciálních potíží. Ano, tam je zapotřebí více komunikace, nejen v rámci 27, ale globálně. A přesně to se musíme snažit zajistit aby to byl globální model, nejen tedy evropský model. To je také důležité. K odborům. Ano, budou pozvány na slyšení a kolegové, eh, kteří z výboru Envy říkali, že, to, že by to bylo vhodné, ale ano, prosím, ať přijdou, stačí, když mě zavolají. Co se týče terminálů pro skapalnělý zemní plyn a eh, další, ano, je to e, něco jiného, protože se jedná o e, práci buď na širém moři, anebo e, blízko, tedy nebo u, pevniny. Nicméně pořád se jedná o stejný problém bezpečnosti. U nás jsme taky měli takovýhle problém v rafinerii. Kdyby ale kdyby se něco takového stalo například v noci, tak by, tak by mm, umřel tisíce lidí pravděpodobně. Takže je třeba to také řešit. Pak je tu otázka zastaralých nebo stárnoucích eh, eh, vedení, eh, která ztrácejí schopnost plnit bezpečnostní požadavky. Je třeba tedy používat osvědčené praxe. A to bylo téma, které už se řešilo ohledně zastarávajícího zařízení. A myslím, že v některých členských státech už situace se zlepšila, že pokročila a je třeba, abychom dále prosazovali tyto osvědčené praxe. a chtěli jsme, aby byly zaváděny inovativní prostředky, protože něco, co nebylo možné před 20 lety, je nyní možné a musíme zajistit, že platformy, které vznikly před 20 lety, eh, ještě splňují standardy. Tak, to bude všechno. Děkuji vám. Čeká nás hodně práce a je opravdu důležitá. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Ne, ještě něco řekne nejsou tu žádné lhuty. Takže integrita a transparentnost trhu s energií Jorgo Chacimarkakis. A teď stručně schrne nejdůležitější témata. Děkuji za důvěru, pane předsedo. Hovoříme o integritě a transparentnosti trhu s energií. Jedná se o návrh komise na odvětvové nařízení v důsledku reformu finančního trhu. Ehm, Máme zde autora směrnice o zneužívání trhu Roberta Goebbels. V roce 2003 začal klást otázky týkající se eh, obchodování s eh, informacemi, interními informacemi, zneužívání trhu a tak dále. Nyní jsme se dostali o něco dál. Víme, že v současné době probíhá velká reforma Eh, nástrojů. Eh, jedná se o eh, směrnici MIFID, směrnici o finančních službách a tak dále. A ze strany obchodníků s energií a výrobců energie existuje potřeba, abychom měli odvětvovou legislativu. A návrh je na stole, už se navazuje na to, co vypracoval Robert Goebbels v roce 2003. Nicméně je to upraveno eh, na finanční struktury v, eh, na trhu s energií. Proč to potřebujeme a na co se to vztahuje? Potřebujeme to proto, že obchod eh, s energií zahrnuje deriváty další nástroje a ty jsou zajištěné. To znamená, že cena je dlouhodobě zajištěna. Nicméně obchodníci se nemohou chovat tak jako, nebo s obchodníky nemůžeme nakládat tak jako s bankami v, ve směrnici MIFID o um, manažerech, o správcích alternativních investičních fondů. Požadujeme něco, co nemůžeme požadovat od uh, obchodníků s energiemi. Nicméně celá řada transakcí probíhá mimo burzy prostřednictvím tzv. mimoburzovních uh, transakcí OTC které probíhají přes internet nebo telefonicky mezi jednotlivými obchodníky. A tam existuje obrovská možnost pro zneužívání. A o co se tedy nařízení snaží? Snaží se o to, aby odvětví elektřiny a plynu měli určitý, určitý úřad pro transparentnost trhu, tato agentura se jmenuje ESA, agentura pro spolupráci regulátorů v oblasti energetiky. Ehm, a má sídlo v Ljubljaně, v Lublani. A až bude tento, tato nařízení realizováno, a bude eh, sbírat údaje o transakcích, které probíhají mimo burzu. Takže to by bylo pro začátek. Jsou ale některé členské státy, jako je například členský stát pana předsedy, který také dobře znám. A v koleční smlouvě bylo dohodnuto, že bude vytvořen vlastní orgán pro transparentnost trhu. Pokud chceme vytvořit tento nástroj, musíme si být zajedno v tom, že bude existovat jedna, jeden evropský úřad, kam budou všichni posílat údaje k tématu plynu a elektřiny. Musíme se také bavit o tématu CO2, protože zde existuje obchodování s emisními povolenkami, s povolenkami CO2. A bohužel je nemožné oddělit CO2 od elektřiny a plynu. Z toho důvodu je moje první žádost, abychom do toho zahrnuli také obchod s CO2 protože jinak to nebude mít smysl. Chápu, že eh, otázka uhlí a ropy eh, by se měla řídit spíše na celosvětové úrovni, to se také obchoduje na celosvětových trzích, ale téma CO2 by se mělo být zahrnuto. Myslím, že bychom to neměli oddělovat jenom proto, že máme dva různé eh, komisaře. Paní Hedegaard je odpovědná za obchodování s povolenkami a další komisař je odpovědný za tento konkrétní text. Dále k tomu eh, hlášení podávání informací. Já nemám nic proti tomu, aby v Německu a eh, byla do podávání eh, informací zahrnuta ta agentura nebo ten úřad pro regulaci trhu, ale tím primárním úřadem by měla být agentura v Lublani zde by měla být tedy jednosměrná cesta směrem k této agentuře. Ve chvíli, kdy existuje podezření, že e, došlo k zne, ke zneužití trhu, potom by měly být aktivní členské státy. Já bych byl rád, aby v této legislativě bylo stanoveno, že ESA bude informovat daný regulační úřad o domnělém zneužitím trhu. Potom je na členském státu, co s tím udělá, ale já si myslím, že by zde měl být jasný kontaktní úřad a to by byl ten regulační úřad. A poté dojde k vyšetřování, zneužívání trhu vyšetřují kartelové úřady nebo antimonopolní úřady, a ty se tím také tedy budou moci zabývat. Nejlepší by bylo, kdyby všechno šlo přes burzu, potom bychom toto nařízení remit vůbec nepotřebovali. Ale 70 až 80 všech transakcí probíhá mimo burzu. A z tohoto důvodu potřebujeme nařízení. Pokud jde tedy um, pokud bude zjištěno, že došlo ke zneužití trhu, poté, a to ještě není jasně stanoveno, musí existovat jednotný harmonizovaný postup, protože co by se jinak stalo? Kdyby docházelo k rozdílnému provádění rozhodnutí nebo k provádění na různé úrovni, potom by e, zneužívání trhu Eh, se přesouvalo do zemí, kde nejsou tresty. Proto potřebujeme eh, jasnou harmonizaci, pokud jde o tresty. A teď jde o jaký eh, Teď jde o to, jaký objem by se měl být zahrnut. Návrh komise je otevřený, musíme přemýšlet o pravidlu de minimis. Kde je ta hranice, to teď nemůžeme určit. To bychom měli přenechat komisi prostřednictvím aktů přenesené, v přenesené pravomoci. O těch se v textu hovoří. Podle mého názoru je ta formulace ale příliš otevřená, příliš široká. My musíme omezit tyto akty v přenesené pravomoci na některé specifické oblasti. Ale pokud je o stanovování limitů, ehm, e, o to pravidlo de minimis, to si myslíme, by mělo být upraveno akty v přenesené pravomoci a mělo by to být přenecháno komisi. Dále je třeba vyjasnit ehm, postup udělování licencí v EU. Máme členské státy, kde se obchodníci hlásí, musí se oficiálně registrovat, existují členské státy, kde tomu tak není. Ehm, my Eh, se shodujeme s pracovní eh, skupinou eh, v Radě, že potřebujeme evropský systém udělování licencí. Ale i zde by měl být určitý limit. Ne každý malý obchodník se musí registrovat, ale ti velcí hráči by se měli registrovat vždy u daného regulačního úřadu v daném členském státě. To by byl tedy náš návrh, který můžeme případně změnit. Pokud jde o agenturu a CER, Podobně jako je tomu v jiných státech, jako je USA a Japonsko, je tam více pracovníků. Zde máme 25 zaměstnanců, to je pravděpodobně příliš málo. Bylo by dobré podívat se na tok údajů, ke kterému zde dochází. Pokud máte provádět dohled na trhem, pokud potřebuje, potom potřebujete více lidí, také potřebujete e, kontaktní kancelář, možná dvě kanceláře e, Jedna by mohla být v Bruselu, eh, to by znamenalo blížší kontakt ke komisi a eh, také eh, by zde byl užší kontakt s národními regulátory v rámci RGECu. Pokud možná by bylo, mělo smysl ještě zřídit nějakou další kontaktní kancelář, například v Lucemburku, tak aby tato organizace byla blíže, tato agentura byla blíže eh, trhu. Lublana je eh, pěkná, ale je daleko. Takže eh, bylo by dobré provést také některé změny, pokud jde o definice. Definice nejsou jasné, je to zkrátka, zkrátka kopírovat, vložit z toho, co tehdy napsal pan Goebbels. Ty definice jsou příliš otevřené, musíme je upřesnit. Pokud by to tak zůstalo, jak to je, eh, obchodování by bylo nemožné. Musíme jasně rozlišovat mezi trhem pro elektřinu a pro plyn. Eh, na těchto trzích fungují odlišné mechanismy. Musíme rozlišovat, a to v návrhu není. A hlášení eh, osob, odhlášení transakcí musíme posílit nebo jasněji formulovat vztah mezi ACER v Lublaně a ESMou, tedy Evropským úřadem pro cené papíry. Já se setkám ještě s panem Tošenovským a panem e, Gírikem a děkuji za spolupráci panu Goebbelsovu a dalším. Děkuji, já bych chtěl jenom zajistit, aby i kolegové dostali prostor, takže eh, kolega Svoboda, prosím. Děkuji. Já se pokusím velice eh, stručně, protože k některým eh, ve většině bodů souhlasím s panem Spravodem. Je důležitá a sektorově specifická úprava toho, tak aby se to netýkalo jenom obchodu na burze pokud eh, mm, některé obchody, eh, nebo všechny obchody budou probíhat eh, mm, registrovaně, tak by to bylo velice rozumné. Někteří seriózní obchodníci to opravdu také chtějí. Transparentnost informací je důležité, důležitá. Potřebujeme mít jasné informační linie a povinnosti informovat, protože jinak různí lidé dostávají různé informace a to není dobré. Zdůraznil bych to, co říkal kolega Chaci Markakis, pokud jde o definici. Nemůžeme to nechat jenom na delegovaných aktech. Dávám eh, příklad. Když výrobce energie najednou musí uzavřít eh, provoz eh, elektrárnu, a v momentu, kdy to vypne, nebo těsně předtím nakoupí energii, tak je to v insider dealing najednou, je to zneužívání informací v obchodním styku, nebo ne? Eh, protože on už to věděl, že bude eh, vypínat. To si musíme vyřešit. A potom eh, poslední věc, máme tady jasnou situaci, pokud jde o postup mm, národních úřadů proti tomu zneužívání informací ve vnitřním styku. Jsou některé úřady, které to zanedbávají a spousta obchodů tam projde nepotrestaných a jinde to tak není. To jsou ovšem eh, drobnosti. V zásadě jde o to, abychom eh, předkládali společný návrh a já myslím, že k tomu směřujeme. Dobrá, děkuji, kolega Girk. Jako eh, děkuji. Dovolte mi, abych ehm, začal s myšlenkou, která už zde dnes zazněla a o které já už jsem vlastně také dneska hovořil. Evropská energetická politika nepotřebuje nová pravidla, ale uplatnění stávajících pravidel. A k tomu také novou infrastrukturu a teprve potom další nová pravidla. Musím eh, dodat, že to, co teď projednáváme, je výjimka, protože tady, eh, která potvrzuje pravidlo, protože transparentnost trhu je třeba eh, vytvořit paralelně ke stávajícím procesům to znamená k provádění stávajících pravidel a k vytváření e, nebo budování infrastruktury. A to samozřejmě není možné dělat na úrovni jednotlivých členských států. Proto já si myslím, že potřebujeme podobnou úpravu jako u bankovního sektoru, pokud jde o celou evropskou regulaci. Já si myslím, že podklad komise je eh, dokument je na vysoké úrovni a umožňuje nám dosáhnout koncenzu v krizové situaci, možná už v prvním eh, čtení. Ovšem samozřejmě eh, některé otázky nám musí být jasné a na ty poukazují, poukazuje zpravodaj a já bych zmínil konkrétně čtyři. Za prvé, komu to budou muset obchodníci hlásit, za druhé, jaká data, co budou muset hlásit, za třetí, jak se ty údaje budou nebo budou muset chránit a za čtvrté je tady otázka sankcí. A pokusím se teď eh, k ním stručně něco říci. Tak za prvé, komu eh, předávat data nebo komu hlásit. Já vím, že rada je rozdělená v této otázce, ale myslím si, že logickým eh, řešením by bylo, kdyby ty eh, zprávy se posílaly do ESI ze tří důvodů. Za prvé, eh, národní regulační úřady by potom dostaly prostřednictvím centrálního místa přístup k těmto údajům. Na druhé straně, národní dohledové orgány by potom mohly eh, návazně eh, požadovat eh, podrobnější informace na, návazně na tato data. Takže Lublaň by rozhodně by měla být centrálním místem, kde by se tyto informace schromažďovaly. Já nevím, v jaká úroveň je to úřadu v Lublani, ale mm, Mm, pokud o tom se ještě můžeme bavit do budoucna a o tom, kde by bylo to nejlepší místo k tomuto. Potom pokud jde o rozsah údajů, eh, které se musí předávat agentuře, nebo by se té agentuře měly předávat. Komise eh, si zvolila eh, akt přenesené pravomoci, my s tím nemáme problém pokud komise zohlední některé věci a pokud po eh, vypracování detailu budeme moci se k tomu ještě jednotlivě vyjádřit. Samozřejmě ty údaje budou muset být dostatečně eh, podrobné, bude třeba eh, tady nastolit určité rovnováhy ohledně přínosu eh, toho hlášení a eh, nákladů na jeho pořízení. Pokud zohledníme eh, určité aspekty, tak podle toho můžeme upravit rozsah toho, těch podávaných informací. Potom třetí otázka. Ochrana, osob, ochra, ochrana údajů a um, důvěrnost. Je jasné, že se jedná o citlivá data a kdyby ta data se dostala mimo agenturu ke konkurentům, tak eh, obchodníci by samozřejmě nebyli eh, připraveni ta data předávat té agentuře slaběžně, takže musíme zajistit příslušnou ochranu údajů a jejich utajení. A poslední věc eh, je otázka sankcí. Já eh, chápu eh, obavu, že jednotlivé členské státy by mohly uplatňovat eh, různé sankce. A samozřejmě provozovatele by se potom usazovali tam, kde jsou nižší sankce, ale my musíme tady dbát principu subsidiarity a nechat to v jejich kompetenci. Takže tady musíme uzavřít nějaký kompromis a já věřím, že na to budeme mít dostatečný, eh, velký, eh, dostatečně velký prostor. Potom, jakmile jednou splníme tyto požadavky, bych řekl závěrem, že budeme mít možnost dosáhnout řešení v prvním čtení. Tak teď nám zbývají 7-8 eh, minut a 4 se hlásí do debaty. Takže pan Goebbels, máte slovo. Merci, président. Rapidissimo. Euh, Euh, euh, Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, já jsem navrhovatelem výboru EKON k tomuto tématu. A právě jsem dokončil svoji zprávu a pošlu ji zítra sekretariátu. A budeme rádi, když budeme mít toto stanovisko komise co možná nejdříve, tak eh, abychom je mohli využít případně i pro zprávu kolegy Chacimarka Kise. Je nutné, abychom začlenili i e, regulaci trhu OTC, protože přes 80 smluv jsou přímé, které nejsou um, prováděny přes regulované trhy, takže pokud ty nepodchytíme, nebude to celé ne, moc užitečné. Uh, a chtěl bych zdůraznit také potřebu poskytnout prostředky eh, agentuře. Pokud ji nedáme patřičné prostředky, tak opět eh, je tu eh, riziko, že celá ta operace nedopadne. A pak je tu potíž s definicí. Komise se inspirovala směrnicí o trhu a už ale anticipovala to, eh, co se v parlamentu říkalo o možné reformě této směrnice, což eh, může teoreticky působit eh, určité potíže. Kdyby teď parlament přijal tuto možnost, je to jedna věc, a kdyby, kdyby odmítl, tak to pak bude problém, protože bude muset udržet konzistentnost textů. Souhlasím s tím, že potřebujeme určitá minimální pravidla, aby e, se agentura měla čím řídit, e, aby e, na druhé straně nedostávala zbytečné nebo nadbytečné informace. Já vím, že je to obtížné stanovit určitý práh, ale musíme něco takového zajistit. Vím, že se v této souvislosti jedná o akt s přenesenou působností, jak tedy bylo zvoleno. Eh, eh, takže se podle toho musíme řídit. A kolega, který přede mnou hovořil, mluvil o tom, že zapotřebí potřebujeme, tedy že potřebujeme účinná řešení. Musíme se eh, zabývat tím, jak budou jednat jednotliví obchodníci nebo účastníci na, na trhu, eh, protože v některých členských státech mohou mít eh, tvrdší sankce, v jiném zase méně tvrdší, proto je třeba zajistit, abychom měli vyrovnané podmínky. Nicméně takovéto prostředí musí být upraveno v Evropské unii tak, aby sankce byly skutečně účinné, aby potenciálně odstrašovaly moje poslední poznámka je, eh, aby se zahrnul také trh z CO2. Já plně podporuji tento návrh, protože jsme viděli, že trh s emisemi CO2 už přitahuje pozornost, že k tomu, že v této souvislosti došlo k určitým trestným činům, že se to vyšetřuje Dochází také k, eh, k útokům na určité eh, burzy eh, počítač, přes počítač a proto je třeba chránit i tento trh. Děkuji paní Tykau. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla říci přesně to, co už eh, přednesl pan Goebbels. Ohledně eh, obchodování s povolenkami bohužel už došlo k podvodům, eh, k počítačovým útokům a je tedy zásadní, abychom jako Evropská unie se z toho ponaučili. Také je nezbytné, abychom zajistili naprostou transparentnost na trhu s energií. A leží mi na srdci, abychom to zde řekli, protože občané nevědí, co se děje. Dochází jen k nárůstu cen. Občané vědí, že mají stále větší potíže se zaplacením účtů a ještě jim hrozí, že se dostanou pod práh energetické chudoby. Eh, třetina rodin už e, cítí zátěž těchto, těchto energetických účtů, e, faktur za energii. A je třeba tedy uvažovat o tom, jakým způsobem se, po, se kalkulují ceny za energii. Na to se musíme také zaměřit. A musíme se zaměřit na daň e, z přidané hodnoty v jednotlivých státech a u jednotlivých produktů. V energetické oblasti se to liší a myslím, že DPH eh, má nezanedbatelný dopad na konečné uživatele. Paul Rubiš. Paul Rubiš. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě připomínky. Za prvé, v Americe se podařilo a eh, oddělit eh, na trhu s ropou a fyzický obchod od transakcí. Existují jasné statistiky co je e, ropa jenom na papíře a co je skutečná ropa. Já si myslím, že bychom se měli pokusit v Evropě toto oddělení také učinit. A za druhé, pokud jde o obchodování s emisemi CO2, jde také o to, jaká kvantita je k dispozici a co se tedy obchoduje na finančním trhu. To musí být jasné. Vidíme, eh, že s ohledem na krizi v Japonsku a eh, v oblasti CO2 výrazně rostou ceny. A my se musíme ptát, co tato krize znamená také pro stanovování cílů eh, v Evropě. Eh, nyní eh, se bylo uvaleno moratorium na některé jaderné elektrárny v Německu. Ehm, to je podstatné pro dosažení našich cílů do roku 2020 to musíme mít eh, na paměti. A pokud je o transparentnost na finančních eh, trzích, eh, ta je možné dosáhnout také daně, daní z finančních transakcí. Na základě této transakce je možné vytvářet také statistiky, které by byly objektivní. Pan Došanovský. Děkuji, pane předsedo, také velmi, velmi stručně a rychle. Eh, protože jsme v časovém tlaku. Já velmi rád eh, jsem, že pan Chaci Margagi se chopil tak složitého materiálu, jako je tento. Myslím, že je to velmi komplikované a tak, jak přesně jak uvedl, že se jedná o velmi heterogenní prostředí, kde jednotlivé státy, členské státy jsou v různé úrovni, s různými pravidly. Eh, proto si myslím, že je skutečně velmi důležité, aby se těmto operacím eh, dali určitá pravidla, eh, sladila pravidla pro jednotlivé eh, regulátory národní, tak, aby tyto informace měly stejný ráz, stejné, že to, co bylo řečeno, jsou to nesmírně citlivá data a neměli bychom vstupovat do toho velmi složitého obchodního prostředí, ale na druhé straně pravidla informací, která jsou, jsou nezbytně nutná jsem přesvědčen, že je to velmi důležitá v této chvíli, eh, velmi důležitá záležitost, kde nejprve jednotlivé státy se musí eh, srovnat eh, s definovanými pravidly, což bude asi velmi komplikované najít tu míru a, a, a stupeň a potom diskutovat o tom, kam dál se posunout. Velmi rád pomohu v této věci, protože skutečně vidím velký rozdíl mezi jednotlivými členskými státy a ta obava o zneužití těchto dat i mezi jednotlivými státy, protože to si budeme vykládat, eh, trh s energiemi jakéhokoliv typu je ohromný trh a velmi zajímavý a proto i ten korupční tlak je samozřejmě, nebo zneužití eh, v této oblasti je enormní, možná větší, než si uvědomujeme. Tak velmi rád pomohu a jsem velmi rád, že takovýto materiál se dnes eh, zde diskutuje. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, komise. Chce se vyslovit, ale stručně, prosím. Uh, uh, děkuji. A děkuji, že jste se uh, pustili do tohoto důležitého tématu s takovým nadšením. Vypadá to, že debata se ubírá správným směrem a e, že e, otázka byla pochopena správně. My už jsme měli možnost hovořit s některými poslanci tady v e, sále. A vyslechli jsme si jejich připomínky a řadu z těch věcí už jsme projednávali na pracovní skupině Rady pro energetiku. A věříme tedy, že ty otázky, eh, na které poukazujete, se budou dát vyřešit jedním nebo eh, druhým způsobem. Některé z nich eh, budeme řešit tedy detailně. Této příležitosti bych rád využil k tomu, abych vám, nabíd, abych vám nabídnul jakékoliv, jakoukoliv podporu na bilaterální úrovni, tak abychom vyjasnili všechny ty věci. Kolega Chacimarka s závěrem. Děkuji všem kolegům za spolupráci a za souhlas u takových důležitých věcech, jako je e, zjednocení, e, zjednocení postihů. My už jsme e, začali víceméně, už si vyměňujeme intenzivně názory s předsednictvím a s komisí. To bylo také velice užitečné zasedání. Mm, já bych byl rád, že by se nám to podařilo schválit v prvním čtení, ale uvědomíme si, že ve druhé polovině eh, roku za polského předsednictví bude eh, spousta eh, věcí na projednání a proto zvládnout to za maďarského předsednictví by bylo ideální. Můžeme to udělat, je to technické téma, nicméně vzhledem k tomu koncenzu, který máme, jsem připraven to udělat co nejrychleji. Příští týden bude moje zpráva hotová, přes příští týden to bude k dispozici pro všechny ostatní. A potom na konci dubna 19. myslím, bude lhůta pro vaše pozměňovací návrhy a pokud to zvládneme, tak 26. května už eh, tady se můžeme zabývat tam na výboru. Dobrá, děkuji vám, děkuji vám za to, jak jsme to zvládli svižně, děkuji eh, všem kolegům a mimořádně také děkuji tlumočníkům kteří nám umožnili zde zůstat poněkud déle. A e, zítra máme zasedání od 9 do 12.30 k e, plynovým emisím a k přesouvání e, v uhlíkových odvětví do zahraničí a jinak se budeme těšit 31. března na řádném zasedání.